Dobrý den, vítám vás všechny. Jsem si jistá, že novináři budou mít možnost rovněž se zapojit. Ovšem dovolte, abych na začátku alespoň formálně některé záležitosti. Toto je naše setkání výboru pro hospodářské měnové záležitosti. Ráda bych se zeptala, zda členové našeho výboru souhlasí s programem. Nevidím nikoho, kdo by byl proti, proto považuji tento program našeho jednání za schválený. Pokud jde o nějaká prohlášení z mé strany, k tomu dojde 31. tohoto měsíce na našem běžném jednání. A nyní dovolte, abychom se podívali rovnou na bod číslo 3, který představuje rozprava ohledně otázek měnové hospodářské politiky v návaznosti na krizi na současných trzích se státními dluhopisy. Bude to rozpráva s prezidentem Evropské centrální banky panem Trišetem. Ráda bych vám připomněla, pokud jde o formát našeho jednání, je to rozpráva, nejde o slyšení, je to součást dialogu pro tuto problematiku, proto bychom si rádi vyslechli samozřejmě i hlasy našich poslanců. Někteří měli možnost se vyjádřili v průběhu prázdnin, ovšem my ne. Naše letní pauza byla obtížná, obecně řečeno, a všech v podstatě vidíme, že celá záležitost je docela komplikovaná. Měli jsme zde mnoho absencí, eh, když já jsem samozřejmě se snažila zapojit do různých rozpráv, kteří kolegové rovněž. Cílem naší dnešní rozprávy už jsme měli setkání se zavřenými dveřmi s panem Tršetem, podívat se na reakci, na možnou reakci na stávající situaci. V posledních několika týdnech jsme mohli všichni se podívat na situaci přímo u nás na místě, v našich zemích. A mm, nyní vlastně máme možnost se podívat společně na určité názory, náhledy. Toto je součást společného řešení. Já nebudu opakovat to, k čemu jsem se vyjádřila v posledních několika týdnech. Jediná věc, pokud jde o Sherlock Holmes. Eh, je, jeden citát mi připadá velice zajímavý, když zničíte nemožné, tak vám zůstane pravděpodob, nepravděpodobné, i když to vypadá, že to není možné. Nyní se máme mnoho ne, um, určitých věcí, které nejsou um, um, možné, například eurozóna, která vyžaduje mnoho pozornosti z naší strany. Na rozdíl od šelka Honse ovšem budeme potřebovat různá řešení. Máme zde různé aspekty, různé důležitosti. Samozřejmě, že k tomu musíme přizpůsobit i řešení. Samozřejmě, že je velice důležité, abychom stáli společně, abychom zamysleli tomu nemožnému, to znamená roztřištění eura, to je velice důležité. Mnoho změn, pokud jde o zvýšení ekonomické zprávy a řízení nad rámec šesti balíčků, může mít obrovný dopad na EU a všechny postupy EU. Jsme si vědomi toho, že je zde veliký rozdíl mezi tím, co některé vlády budou muset provést, implementovat a pocity veřejnosti. Přemostění této propasti mm, budeme muset řešit mm, různými našimi opatřeními, ovšem nesmíme vysílat eh, kontrastní eh, signály. Na rozdíl od EU institucí například Evropská centrální banka byla velice spolehlivá, konsistentní v tomto postupu. Toto si myslím, že posiluje z mého hlediska to, že je zde ještě další nemožná oblast um, zachránění eura nás nesmí stát rozpad Evropské unie. To je důležité. Toto je um, z mé strany vše. Pokud budete vystupovat vy, máte dvě minuty na příspěvek. Samozřejmě nejprve se k slovu dostane prezident Evropské centrální banky s určitou aktualizací stávající, stávající situace. Pane Trišete, máte slovo. Very much. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení poslanci, poslankyně, dovolte, abych vám poděkoval. Abych vám poděkoval za toto pozvání, na které se dotýká výměny názorů na tuto problematiku a dovolte, abych velice rychle se podíval na nedávný rozvoj v oblasti, nedávný vývoj v oblasti ekonomické, monetární záležitosti ve eurozóně a samozřejmě i rozhodnutí, které se dotýkají této oblasti. Jak to vypadá, tak eh, po silném navýšení Čili my viděli jsme, že tam máme, eh, že došlo teda k, eh, k, k, eh, k určitému vývoji. Doufáme, že určitým uměrným, uměrným způsobem dojde k dobrému nárůstu evropské ekonomiky na základě dobrých ekonomických podkladů. Samozřejmě, že nejenom proto, že došlo k určitým tlakům na finančních trzích, mm, dochází k určité situaci nejistoty, fiskální, ekonomické eh, přizpůsobování v mnoha zemí eurozóny a zároveň v mnoha rozvinutých ekonomikách. Samozřejmě, že se nesmí, nesmíme zapomínat na celkový výhled celosvětové ekonomiky, Spojené státy, které mají problémy ve fiskální oblasti. Samozřejmě došlo k snížení evropského růstu. Inflace mm, e, se přizpůsobovala i cenám komodit. Představujeme, předpokládáme, že v následujícím měsíci bude na úrovni 2% přibližně. Pokud jde o rozvoj cen, to samozřejmě řešíme na základě určitých projekcí, které máme k dispozici a které naše banka na začátku září zveřejní. Dále máme analýzy v monetární oblasti. Pokud jde o expanzi v této oblasti, ta je sice umírněná, ovšem likvidita měnová je dostatečná eh, v tomto období, které nás čeká. Eh, měnová likvidita pravděpodobně Ehm, bude udržována spíše z preventivního hlediska, a ne pro účely ehm, výdajů. Ehm, naše rada ECB, správní rada, samozřejmě udělá všechno pro to, aby očekávání v oblasti inflace byly v souladu s naší definicí cenové stability. A nyní, pokud jde o reakci na zhoršení situace na finančních trzích v druhé polovině července a na začátku srpna v eurozóně i jinde. Pokud jde o eurozónu, došlo k zvýšení turbulence na finančních trzích, což vedlo k velice vysokým úrokovým sazbám, které by mohly mít negativní dopad na volatilitu a e, malý objem obchodování se státními obligacemi v této oblasti. Zdálo se, že tento trh nefunguje správným způsobem. Viděli jsme určité tlaky, které jsme zaznamenali už v květnu v roce 2010, ovšem byly takového širšího charakteru, než to, co jsme zaznamenali v tom období v roce 2010. S ohledem na tento rozvoj se ECB rozhodla na začátku tohoto měsíce pokračovat v refinancování nebo v aktivitách v oblasti refinancování Eh, došlo k eh, výběrovému řízení, které jsme udrželi až do eh, ledna 2012 na základě stejných sazeb. To znamená, že budeme mít záruky, které pokryjí požadavky likvidity kterékoliv banky, která se bude zúčastňovat našeho refinanc- našich aktivit refinancování. Outstanding kredit pro operace refinancování představuje 530 miliard eur, které máme k dispozici a které mm, je k dispozici pro různé operace od jednoho týdne až po šesti měsíční cykly. Toto bylo rozhodnuto na začátku srpna provádět i tento typ operací eh, s délkou šesti měsíců, které by mohly pomoci v likviditě eh, eh, v, bank v této oblasti. 470 bank se zúčastňuje na našich operacích refinancování a více než 6 tisíc různých bank budou mít právo se zúčastnit tohoto modelu. Pokud jde o celkovou hodnotu eh, cených papírů v této oblasti, které Eh, jsou připraveny pro tyto operace v oblasti úvěru je někde v rozmezí 13 a 14 triliony eur. 14 trilionů bude k dispozici k eh, bylo k dispozici k 31. lednu 2010, tak jak to bylo v naší výroční zprávě stanoveno. To znamená, že máme dostatek likvidity i záruk pro naše evropské banky. A náš systém Evropská, Evropská centrální banka zasáhla eh, na eh, trhu se státními dluhopisy v srpnu. Prostřednictvím tohoto zásahu naše správní rada se snažila obnovit eh, transmisy měnových politik Eh, v tomto prostředí, ve kterém některé eh, tržní segmenty přestaly fungovat. Tyto intervence nemají dopad na naši eh, pozici v oblasti monetární. Snažíme se spíše stabilizovat celou situaci tak, aby likvidita byla dostatečná v bankovním systému a v podstatě jsme reabsorbovali likviditu, kterou jsme, kterou jsme na trhy přinesly. Rád bych zopakovala to, o čem se zmínil v roce 2010. Pokud jde o eh, zákaz eh, eh, monetárního financování. My samozřejmě nebudeme zasahovat v této oblasti. Budeme se snažit využívat veškeré nástroje, budeme nakupovat obligace na sekundárních trzích vlád a samozřejmě budeme dodržovat eh, cenovou stabilitu, která je eh, velice důležitá, zároveň nezávislost centrální banky. Zároveň očekáváme od vlád, že budou dodržovat principy rozpočtové disciplíny a že eh, budou přistupovat k vzájemnému dohledu na nákupy na sekundárních trzích ovšem nemůžou obcházet základní principy rozpočtové disciplíny. Tyto programy na těchto trzích se snaží pouze up napravit eh, nefunkčnost trhu. Zákaz monetárního financování zdůrazňuje i tu skutečnost, že rozpočtová disciplína je pro nás nejdůležitějším principem. Samozřejmě, že jsme bereme v potaz i závazky některých vlád eh, eurozóny zrychlit fiskální konsolidaci a zaručit Eh, stabilitu veřejných financí. A z, této, z tohoto citátu, který jsem eh, řekl v květnu 2010, nemůžu a nechci nic eh, vyškrtnout, všechno platí. My očekáváme, že vlády budou dodržovat rozpočtovou disciplínu, budou mm, provádět vzájemný dohled, to je velice důležité, zásadní, aby tyto závazky byly implementovány opravdu striktním způsobem a včas. Toto aplikujeme jak na Mezinárodní měnový fond, i různé při přizpůsobovací programy EU a zároveň i závazky dosažení fiskálních cílů. Plné a včasné implementace eh, dohody z července mm, šéfů vlád a států rovněž jde stejným směrem. Eh, připravili jsme speciální program pro Řecko, ovšem všechny vlády eurozóny se zavázaly dodržovat veškeré své závazky v tomto ohledu. To je velice důležité pro udržitelné a zdravé veřejné finance a zároveň pro stabilizaci podmínek na trhu. Vážená paní předsedající, to je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Ano, můžeme zatleskat. Um, we, we now move on. A nyní dostanou slovo poslanci. Tak zaprvé je jménem EPP Jean-Paul Gosses a poté Werner Lange. Takže Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já už jsem se vyjadřoval eh, v té části, která byla za zavřenými dveřmi a nemám tedy co dodat. Chtěl bych vám pouze ještě jednou opakovat za to, že jste byl ochotný eh, s námi spolupracovat. Děkuji vám za to, jak jednáte s poslanci. Myslím si, že je to výjimečné a proto bych to chtěl zdůraznit. To dávám panu Langenovi. Eh, Děkuji, pane předsedo. Krátce přes, před vyprošením eh, vaší funkce bych vám chtěl také říci, že si vážíme toho, že jste s námi vždy vedl otevřený dialog a Děkuji také za to, že jste dnes hovořil otevřeně, že jste vyzval vlády, eh, aby dotočovali své povinnosti a omezovali zadluženost. A potom bych chtěl říct ještě větu za naši frakci, která se týká eh, státních dluhů, protože v Evropě potřebujeme tolik času na to, abychom eh, realizovali závěry summitu, tak to podle mého názoru nebylo jenom v souladu s článkem 18 eh, statutu, ale také nutné, bylo nutné, aby banka zasáhla na evropský trh, aby se zase udržela stabilita. A proto se dodívám, že i když veřejné osobnosti toto kritizovali, tak tento krok byl oprávněný, bylo to důležité a myslím si, že to dokládá nezávislost Evropské centrální banky, že jste učinili tento krok a že jste ne, nedali za pravdu spekulantům na trhu. Během těchto pěti týdnů jsme zjistili, že například nejrůznějšími zvěstmi a manipulacemi Societe General ve Francii během několik měsíců eh, že tam lidé díky spekulacím vydělali během chviličky miliony. A já si myslím, že vedle regulace a vedle eh, paktu růstu a stability a vedle toho, že musíme schválit eh, náš balíček pro finanční trh, je také nezbytné, eh, aby se tady ovlivnila situace na trhu. Dokud tady nebudou nějaké minimální lhůty pro některé pozice, jako jsou deriváty, nejrůznější další cené papíry, dokud tam nebudou minimální lhůty pro obdržení těchto papírů, tak se v systému tak budeme ovládáni tím systémem a proto jsem velice rád, že jste se nenechal do toho zlákat a chtěl bych vám osobně poděkovat za naší frakci, za vaši jasnou línii, přestože jste byl na veřejnosti v Evropě kritizován. Bez intervence Evropské centrální banky tak bychom měli mnohem více problémů a Chtěl bych připojit jednu krátkou otázku. Vy jste to nepřímo řekl. Likvidita, kterou jste eh, uvolnili na trh díky tím, že jste nakoupili státní dluhopisy, jste v cíleném programu eh, to vše zase eh, vzali zpět, stáhli. Thank you very much. Uh, I apologize. Děkuji. Tak uh, uh, uh, poněvadž nám tady nefungují hodiny v sále, tak prosím uh, budu to hlídat já podle hodinek. Nyní Elisa Ferreira za socialistickou skupinu. Děkuji vám. Eh, dovolte, abych eh, poděkovala eh, panu guvernérovi, že mezi nás zavítal a také, že několikrát šel až nad literu zákona Eh, ve svých akcích. Je pravda, že my máme eh, v eurozóně určitou strukturu institucí a eurozóna jednoduše a prostě si tím dokáže poradit. My tady máme sled různých intervencí, to je taková nějaká salámová taktika, nicméně eh, komise nepřišla s žádnou koncepcí a v podstatě se spolehá pouze na jakési eh, dvoustranné dohody. A tento parlament žádá, aby se zasahovalo na evropské úrovni a ne, aby se tady řešily separátní národní problémy. My musíme uvažovat podobně, jak se k tomu staví centrální banka. Evropská centrální banka. Eh, musíme jít více do hloubky, nemůžeme eh, dále tolerovat nekoordinované reakce na krizi tak, jak eh, se vyvíjí. Čili já bych byla ráda, kdyby pan guvernér si s námi podělil o alespoň elementy jakési širší vize, aby jim nastínil cestu vpřed. Eh, já myslím, že eh, my bychom se neměli spolehat na evropský eh, záchranný mechanismus, pokud bude pouze takto mezivládní a tak málo evropský jako dosud. To skutečně nemůže v současné formě fungovat. Já si nejsem jistá, jestli potřebujeme skutečně eurobondy, ale každopádně potřebujeme takovou centrální banku, která půjde nad rámec pouhé kontroly cen a podobně, když víme, že to stejně samo o sobě nepomůže. My tedy potřebujeme širší vizi, eh, poněvadž to, co tady máme, to není jenom eh, jakási, eh, prostě chybí tady koncepce. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste přišel mezi nás a chtěla bych říct jednu připomínku a potom otázku. Má připomínka je, eh, že pokud jde o nákup cených papírů na druhém trhu, Eh, tak jsme tady samozřejmě slyšeli to poselství pro vlády, aby odvedli svou práci. Vy a Evropská centrální banka jste se chopili vaší zodpovědnosti v našem zájmu Evropské unie, takže vám děkujeme. Myslím si, že to nejsou jednoduchá řešení. Ovšem, trvalé Evropská centrální banka nebude, muse, nebude moci eh, kompenzovat všechny problémy vlád a pokud jde eh, o evropský balíček zprávy, tak v Pedli Zlíně na konci července eh, jste stejně jako já slyšel prohlášení státu a vlád, jestli my v Evropském parlamentu, a otázka je, jestli toto prohlášení můžeme vnímat jako signál toho, že tyto dvě velké země, které částečně zablokovaly dohodu e, o ekonomické správě, stáhnou svou výhradu Francie, pokud jde e, o e, určité sankce a Německo, pokud jde o makroekonomickou zprávu. A mimo tento balíček Mohl byste eh, nám pomoci, aby tak, jak to říkali kolegové, a já myslím, že paní Ferrera to řekla velice pěkně a pan Werner Langen také, mohl byste nám pomoci, abychom se dostali z tohoto mezivládního systému, eh, ne abychom vytvořili nějaký federalistický obrovský stát, ale krok za krokem, tak, abychom si vytvořili nějaký harmonogram, kde by byly uh, dostatečné lhůty pro to, aby eh, byl dostatek čas na ty kroky, ale abychom měli jasný cíl a aby občané v Evropě věděli, že jsme na jasné cestě. Thank you very much. Next on... Děkuji a nyní za ECR Kate Swinburne. Děkuji vám. Eh, pane guvernére, já jsem už eh, dva roky členem tohoto výboru Ekon v Evropském parlamentu a při každé návštěvě se chlubíte nezávislosti ECB a vašimi úspěchy při dosahování stability eura eh, ve své funkci guvernéra. A eh, v několika případech jste tady eh, žádal, nebo jste jste přání mít, mít tedy větší pravomoci na trhu vy jste se vlastně přesunuli k tomu, abyste se stali de facto eh, velkými hráči na trhu a eh, největšími nákupními španělských bondů. Já samozřejmě vím, že eh, je to reakce na trh a je to ovšem politicky motivováno a má to na trh významný podíl. A proč Eh, je eh, třeba, abyste to takto dělali, poněvadž politikové zklamali, nedokázali udržet důvěru. Eh, politikové bohužel nejsou vždy schopni provádět vhodná, těžká ekonomická rozhodnutí. A my si tedy myslíme, že evropské státy to sami nevyřeší to znamená, že potřebujeme někoho, kdo se v tom vyzná, který má autoritu, má eh, určitou eh, tedy dostatek eh, znalosti. Myslíte si, že vy, až skončíte ve své současné funkci, byste mohl být jakýmsi neformálním poradcem pro evropské politiky? Já si myslím, že by to pomohlo. A já, je třeba, aby skutečně měli k dispozici expertní rady politikům a aby experti měli skutečně eh, větší vliv na eh, politiku, poněvadž politici nejsou dostatečně altruističtí a nezvládnou to. Děkuji a nyní někdo, Filip Lambert nebo někdo jiný za zelené. Dobře, my jsme to neřekli správně, kdo to má být. Eh, pane Tršete, Eh, letošní léto bylo daleko méně příznivé, než jsme eh, věřili. Eh, zhroutil se nám růst, máme ještě větší nedůvěru bankovní systém, proběhl nouzový summit EU, eurozóny a poté jste ještě museli zasahovat a to způsobem, jako jste si, jakým jste si dříve nepřáli. A to proto, aby další rizika pro bilanci ECB a eh, v otázkách taky stabilizování státní financí a bankovního systému eh, se stalo, co se stát má. Já musím říct, že je přímo strašné, že ECB, e která je jedinou akceschopnou institucí je kritizována a kritizují i ti, kteří by měli spíše eh, sami převzít iniciativy. ECP musíme říci, že eh, je v daleko lepší pozici než 17 národních parlamentů, které by se měly na čem shodnout. A když se podíváme na Eh, mechanismus stability, tak ten jednoduše prostě nebude moci fungovat, eh, pokud eh, by měl každý z těch 17 národních parlamentů si přijímat vlastní opatření. My skutečně potřebujeme hospodářskou spolupráci, skutečnou hospodářskou unii a tento parlament by měl být také jejím garantem. A já bych si skutečně přál, abyste vy, jakožto guvernér ECB, i později, až jim nebudete abyste se hlasitě zasazoval za společnou hospodářskou politiku EU. Eh, kdy, když ne teď, a Evropa nebude fungovat, eh, pokud bude mít hospodářské řízení, které bude pouze mít formu summitu, to bude jenom jakási neefektivní kakafonie. Děkuji. Nyní eh, Miguel Portas za GUE. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl začít konstatováním, že eh, když pan Trše řekl, že eh, nemusí opravovat nic na tom, co řekl už v roce 2010 a letos. To je jistě v pořádku. Ale koncem srpna jsme zažili přece jenom cosi nového. Eh, v roce 2011. Situace je dneska daleko horší, než eh, to, co jsme zažívali v době, kdy jste tyto výroky poprvé vyslovoval. Ano, máme problémy, máme problémy rozpočtové, eh, máme nezaměstnanost, máme další velké problémy v Evropě. Ale vypadá to, že Jedině eh, eh, Evropská centrální banka eh, se rozhoduje vždycky správně a že není třeba na tom nic měnit. To myslím, že nemá smysl takto vystupovat. Já myslím, že by bylo dobré vystupovat poněkud skromněji. Zatím se tedy nic neřeklo k eurobondům, tedy to je výraz solidarity, nic se nehovořilo také k dalším věcem, jako třeba zaměstnanost. Já si myslím, že toto jsou problémy a priority, jimiž se prostě musíme zabývat. Samozřejmě, že je třeba hovořit také o stabilitě evropského bankovního systému. A já bych se chtěla, chtěla zeptat toto, kolik bank by eh, neprošlo zátěžovými testy nebýt eh, státních pomoci. A já si myslím, že máme právo to vědět. Já si myslím, že by neuspěla nejméně třetina evropských bank. A to samozřejmě je velmi znepokojivé. Mě to samozřejmě znepokojuje tady eh, to, v jaké situaci jsou banky, ale ještě více znepokojivá je otázka lidí. Eh, nyní z EFD. Eh, pane Tršete, Eh, vy jste eh, dvakrát zvýšil míru refinancování v posledním eh, roce, nyní je to 0,5 a v Americe tato sazba zůstala na 0,25 a zdá se, že se nebude zvyšovat. My jsme získali nyní nové statistiky z ekonomiky eurozón, eurozóny, přičemž růst se v podstatě zastavil. Zdá se, že eh, de facto by měla být eh, sazba, úroková sazba, kterou stanovuje centrální banka 1% pod eh, ročním HDP. V Americe tomu tak pravděpodobně je, ale v Evropě je to naopak. Růst je nižší než úroková míra. Ptám se nyní, není náhodou čas na to, abychom zvýšili, pardon, abychom snížili úrokovou sazbu, tak jak ji stanovuje ECB, a snažili se takto rozsýpat ekonomiku. Moje druhá otázka se týká situace největších ekonomik v eurozóně, tedy Německa a Francie. Trhy se samozřejmě zajímají o trhy, které mají potíže, ale také zajímají reakce nejsilnějších ekonomik. A to znamená, Eh, že se dívají na Německo a Francie, ale bohužel třeba eh, není možné v těchto zemích se dočkat eh, změn, které by schválili parlamenty. Bude ECB uvažovat o těchto změnách? Děkujeme. Dalším řečníkem Berghaubals, EPP. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Triše, děkuji vám také za vaše vystoupení. Podle mého názoru současná krize eura není krizí eura, ale je to eh, krize eh, státní zadluženosti a proto reakcí nesmí být konec eura, ale musíme vyřešit problém zadluženosti. Krize vede k tomu, že mnozí zapomínají na to, že solidarita mezi členskými státy je základní myšlenkou Evropskou, Evropské unie a eurozóny. Euro je to, z čeho vychází náš blahobyt a proto máme velký zájem na tom, aby měnová unie zůstala zachována. Jsem pevně přesvědčen, že proto budeme potřebovat větší koordinaci v, v eh, hospodářské politiky mezi členskými státy, protože euro nebude do budoucnosti úspěšný, pokud eh, tady bude 17 eh, různých politických strategií, 17 různých vlád. Krize nás nutí k tomu, abychom dohnali to, co na počátku měnové unie nebylo politicky prosaditelné, tedy abychom eh, sladili eh, národní hospodářství jednotlivých zemích a lépe eh, dolaďovali hospodářskou politiku. A proto vítám dohodu mezi kancelářkou Merklovou a francouzským prezidentem Sarkozym Potřebujeme větší koordinaci hospodářských politik a potřebujeme také hranici zadlužení. To jsou věci, které Evropský parlament v posledních měsících diskuze o, o paktu růstu a stability požadoval. A Samozřejmě nesmíme ztratit z očí otázku demokratické legitimity, protože velmi často se Evropě vyčítá, že má daleko k občanům, to znamená, že je potřeba to více koordinovat na evropské úrovni, ale na druhé straně občané nesmí mít ten dojem, že se rozhoduje bez ohledu na ně a že potom musí eh, napravovat chyby jiných. Eh, Zatím se na těchto věcech dohadovaly pouze hlavy státu a vlád, ale pokud eh, to tady chceme zlepšit, tak potřebujeme efektivní kontrolu, demokratickou kontrolu vlád na evropské úrovni a právě proto Evropský parlament musí být do celého procesu zapojen. Více Evropy není problém, je to řešení, ale musíme také zajistit, že tato eh, větší Evropa nebo hlubší Evropa bude schopná rozhodovat rychle a demokraticky. And now for the S&D group. Děkuji. A nyní za SAD pan Goebbels. Pane Goebbelse, máte slovo. Děkuji. Já nebudu opakovat to, o čemu se zmínil pan Langen, souhlasím stoprocentně s tím, o čem hovořil, o sekundárních trzích, ECB a tak dále. Samozřejmě, že potřebujeme finanční trhy, to je důležité. Ovšem tyto finanční trhy musí být lepším způsobem kontrolovány. Pokud jde o ekonomické aktéry, když se podíváme na obchodování, řekněme, pomocí počítačů v průběhu setin vteřin. To je prostě nemožné nějak kontrolovat. Proto bychom možná měli rovněž uvažovat o nějakém omezování rychlosti v této oblasti, pokud jde o e, jednotlivé operace. Pokud vím, tak e, Britové nesouhlasili na poslední konferenci s tím, jakým způsobem by měly trhy fungovat v budoucnosti. víme, že i pokud jde o euro, většinou euro nebo um, anglická sekce většinou tvrdí to, že euro nikdy nebude fungovat. Samozřejmě, že vidíme, že krize eh, zadlužení není pouze krizí v eurozóně, je to zadlužení jiných částech světa. Pane Trišete, myslíte si, že euro bude fungovat i za deset let? co vás vede k tomu, že jste optimistou v této oblasti, že by euro mohlo fungovat i za příští deset let. Děkujeme. Děkujeme. Zdá se, že nám trochu už začala fungovat eh, i eh, fungovat naše hodiny, ale není za Alde. Další kolega, děkuji za slovo, děkuji. Pane Trišete, vítám vás v Evropském parlamentu velice stručně. jaká je částka španělského veřejného zadlužení, kterou koupila ECB tento měsíc a jaké jsou podmínky, které ECB požaduje od španělské vlády, aby je teda dodržela v tomto ohledu. Protože vidíme ve Španělsku, jak dvě velké politické strany se dohodly velice rychle na změně ústavy. Děkuji za odpověď. Děkujeme, Ramone. A nyní se dostáváme za opět GPP. Jose, máš slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rovněž mezi námi vítám prezidenta Trišeta. V průběhu léta došlo k mnoha událostem. Viděli jsme, že se snížila um, Civil Japonská, Ameriky, růst bude nižší než ten, který jsme předpokládali. Paní Lagarde už se o tom zmínila. Za Mezinárodní měnový fond zároveň zde vidíme obavy ohledně státního zadlužení Itálie, Španělska. Jsou zde země, které, ve které nemají trhy v důvěru a tyto představují 40 evropského HDP a právě proto potřebujeme určitá prohlášení, potřebujeme řešení. Vyslechli jsme si pana Bernakeho, on tvrdí to, že očekává od Evropské centrální banky udržení úrokových sazeb na stávající úrovni, tak aby došlo ke sklidnění situace. Pokud jde o sekundární trhy, předseda ECB tvrdí, že zasáhli proto, protože nikdo nebyl schopen až mm, zasáhnout až do to, té dohody, která vznikla 21. července. To znamená, že tam byly problémy se zablokováním jiných metod intervence. Znamená to, že budete intervenovat neustále až do toho období, když bude toho fungovat. A kolegové už se o tom zmínili, že teda centrální banka asi nebude kupovat dluhy těch zemí, kde v podstatě nemají dostatečné garance ze strany jednotlivých vlád. A to si myslím, že je problém eh, se Španělskem, protože my samozřejmě potřebujeme určitou garanci mm, solvence. Mm, například, když hovoříme o Španělsku, to je moje země. Mohl byste, prosím, nám nastínit některé hlavní prvky, které jsou součástí toho dopisu, o kterém jste hovořil? Já nejsem součástí stejné strany jako pan Tremosa, jsem v opozici, ovšem myslím si, že potřebujeme mnohem striktnější omezení zadluženosti, než to, které umožňuje německá ústava. Myslím si, nevím, ta socialistická vláda, naše vláda bude schopna přistupovat k tomuto zadlužení realističnějším způsobem, než to bylo v minulosti. Dále zde máme dalšího řečníka za EPP, Teodore, máš slovo. Děkuji za slovo. Rovněž bych vám rád poděkoval, pane Trišete, za práci, kterou jste odvedl v průběhu tohoto obtížného léta. Jsem nesmírně rád, že vlády eurozóny dosáhly dohody ohledně Řecka a že se dohodli na tom, že problém zadlužení nemůžeme vyřešit tím, že budeme zemi dále zadlužovat. To znamená, že dosáhli určitého vzorce, určitého modelu, který umožní restrukturalizaci tohoto zadlužení a uvolnění nebo zlepšení situace pro Řecko. Moje otázka je následující. Jak nahlížíte na kroky některých členských států, které předkládají Řecku určité podmínky nyní a požadují určité záruky, o kterých se nehovořilo předem, nebo alespoň nevíme o tom, že by o těchto zárukách či zajištění dluhu mm, padly zmínky v diskuzích mezi těmito vládami, pokud jde o řešení řeckého dluhu. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní za SAD Liam Vanga. Merci, monsieur le président. On a souvent... Děkuji, paní předsedající. Velmi často bylo evropským institucím vyčítáno, že nepředvídali první část krize a, a většina a, konjunkturistů dnes očekává, že se vrátí konjunktura a prognózy růstu v eurozóně jsou e, snižovány a všichni jsou velice znepokojení, protože eh, plán eh, snižování eh, lhůtu právě, dluhů právě závisí na růstu. Mm, došlo samozřejmě k poklesu hodnoty cených papírů, bankovních cených papírů, některé ztratily 40% a nás tady tedy čeká další scénář, možná, možné snížení a možná, že přijde něco, co ještě dnes nechceme nazvat eh, recesí, ale eh, v Americe se děje to, co se děje. A centrální banka samozřejmě může v takové situaci zasáhnout a už zasáhla a jak už jste eh, oznámili, udělala nebo jak už jste se zmínili, udělala proticyklická opatření a, a samozřejmě je možné snižovat a, úrokové míry, ale my teď tady máme problém s likviditou. Jsme v takové pasti a my si nedovedeme představit, jak bychom se mohli nyní obejít bez rozpočtové politiky k rozběhnutí hospodářství a eventuálně možná eh, rekapitalizace bank. A vy řeknete, že tady není žádný manevrovací prostor, ale my, socialisté, se doníváme, nebo jsme první, kdo si myslí, že část těchto dluhů byla zvýšena snižováním daní, které ovšem eh, se minuli svým účelem. To znamená, že to nebylo eh, legitimní a my eh, budeme proti tomu, pokud se dostaneme k moci. Ale naše otázka, moje otázka je jednoduchá. Myslíte si, že v současné situaci, myslíte si skutečně, že posílení konsolidace rozpočtu je vhodné a především 3 v roce 2013. Je to stále aktuální cíl? Thank you. Uh, next speaker for... Děkuji. A za EVP paní Corin Botman Kohl. Děkuji za slovo. Pane předsedo Trišete, jsem ráda, že jste mezi námi na této veřejné rozpravě s Evropským parlamentem. Nestabilita na finančních trzích pokračuje, to je jasné. A Evropa nenalezla nějaký přesvědčivý nástroj, jak vyřešit náš problém se zadlužením a deficitem. Dokonce vidíme i to, že ekonomický růst to zpomalil právě v tomto důsledku. A já osobně jsem byla nesmírně překvapena tím, že nedošlo k reaktivaci vašeho programu pro nákup obligací, ale že dokonce jste museli zaslat dopisy některým vládám, abyste je přinutil k rozpočtovým reformám, které potřebujeme. Parlament udělal hodně práce v oblasti šesti balíčků. Já jsem s pravodajkou za, pre, za tu oblast preventivního, preventivní části. A nyní tyto nové myšlenky nebo tato ekonomická zpráva či řízení by mohlo nahradit šesti balíček samozřejmě na základě těch silných eh, hlasovacích pravidel, které požaduje parlament. Ráda bych si vyslechla vaše názory, to není pouze moje stanovisko. Prostě balíček v této oblasti musíme přijmout, je to urgentní v následujících týdnech. Ráda bych si ovšem vyslechla váš názor. Děkuji. A za SND Ani Podimato. Děkuji za slovo. Paní předsedající, pane Trišete, vy a mnoho kolegů už jste hovořili o tom rozhodnutí z 21. července letošního roku. Tato rozhodnutí byla považována za základní kroky při reakci na krizi v oblasti zadlužení a zároveň řecké situace. Sedm týdnů po těchto rozhodnutích eh, zdá se, že situace není jasnější a já se ptám, proč. Moje odpověď na tuto otázku je to, že ta rozhodnutí z 21. července jsou neustále analyzovány a studovány na národní úrovni na základě srovnávání s národními podmínkami a ne na základě mezivládního přístupu, který by byl účinnější. To znamená, že probíhají tyto národní hodnotící procesy, které podkopávají jaksi rozhodnutí z 21. července. Mám na mysli několik, některé členské státy, které požadovaly konkrétní garance, zajištění, pokud se zúčastní tohoto druhého podporného programu pro Řecko. Nad rámec těch, ekonomických a demokratických aspektů. Je, myslím, přirozené pro některé země požadovat určité záruky či zajištění krytí dluhu. Ovšem zase je logické i to, že parlament, který se zavázal, že se zúčastní tohoto procesu, prostě připraví konkrétní definice ohledně možné účasti nebo dopadu účasti těchto zemí na tomto programu. Toto je jeden z tří pilířů tohoto programu proto se chci zeptat, jaký signál vysíláme tím, když v podstatě my jsme odsouhlasili tyto programy, ty programy byly připraveny společně s Evropskou komisí, Mezinárodním měnovým fondem i ECB. Lidé požadují určité za a poté vidíme, že lidé požadují určité zároky, zajištění dodatečně, nemáte pocit, že to podkopává tyto programy. Thomas Freeman v New York Times napsal to, že Evropská unie je hmm, na cestě rozpadnout se. Vy už jste se několikrát zmínili o tom, že nejde o skutečnou krizi eurozóny. Vy už jste se o tom zmínili několikrát v minulosti. Jste si tím jist dneska stejně jako před čtyřmi měsíci. Děkuji. Filipe. Filipe za zelené. Euh, děkuji, pane předsedo. Eh, Tady děkuji, paní předsedající. Um, ECB, nebo můžete říci, že do konce vašeho mandátu budete dělat vše pro to, abyste udrželi stabilitu eh, eurozóny a pokud jde o eh, řešení té situaci se zadlužení, eh, a to má samozřejmě velice přísné podmínky, tak jak je to v dopise, kterým se se obrátil na členské státy. My tady samozřejmě nemáme pouze krizi zadluženosti, samozřejmě to nemůžeme podceňovat, ale zároveň tady máme také vážnou krizi evropského finančního systému, eh, který jasně zašel za rozumné hranice. A také tady Evropská centrální banka eh, stanovuje pevnou cenu eh, a limitovanou likviditu. Trh mezi bankami samozřejmě už nefunguje a je to složité. A mě by tedy zajímalo, za jakých podmínek poskytnete pomoc, neboli eh, ty záruky, které požadujete, nebo jak budou vypadat ty záruky, které budete požadovat a eh, co vlastně budete požadovat po bankách. Nejsme v takové situaci, že banky příliš závisí na eh, obchodování mezi bankami. Víte, že my se tady budeme zamýšlet nad aplikací BAL 3 v Evropě a neměli bychom místo uh, uh, úspornosti vést, uh, neměli bychom omezit aktivity bank, že by se měly vrátit ke své tradiční aktivitě, to znamená financovat reálnou ekonomiku. A část likvidity, kterou vy poskytujete bankám, se totiž nakonec dostane na spekulativní trhy a nepomáhá to té situaci. Děkuji. A nyní asi Luling za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Pane guvernére, chtěla jsem vám říci, že plně souhlasím s tím, co tak jasně řekl můj soused, pan Lange, o roli, kterou vy jste eh, hrál od roku 2008 eh, eh, kdy kovy se ostatní nereagovali a v posledních týdnech jste také odvedl skvělou práci, takže vám za to velice děkuji. A chtěla bych položit otázku, která se týká současné situace. Jde o Evropský fond stability. Politik, Politická, politikům se velmi často eh, vyčítá, že jsou bezmocní oproti trhu, ale já bych chtěla říci, že tento nástroj byl vytvořen a posílen po Evropské radě a podle mého názoru je to významný pokrok, ale nebylo by nyní vhodné, abychom zašli ještě dále. Eh, fond byl rozšířen dotace jsou ještě pro tento fond nedostatečné a bude potřeba tam vynaložit větší úsilí, ale myslím si, že institucionální úroveň je také důležitá. Podle mého názoru by bylo potřeba, aby fond finanční stability byl na komunitární úrovni. Nemělo by to být čistě intervládní protože tady máme měnovou politiku, tak jak tady máme a podle mého názoru to tímto způsobem fungovat nemůže. Ne dlouhodobě potřebujeme skutečný evropský eh, fond, kde bychom tady eh, měli půjčky pro státy, které jsou v problémech za určitých eh, podmínek, za určitých záruk a mě by zajímalo, jaké jsou současné okolnosti, jaká je situace a jestli stílíte tuto možnost vývoje kdyby tady byl takový evropský fond, byl by to důležitý signál pro příští měsíce a vlastně by to ukázalo celému světu, že my vlastně chceme za každou cenu hájit euro. Pokud si myslíte, že ta myšlenka není vhodná, tak by mě zajímalo, proč si to myslíte. Děkuji, Astrid. A nyní za ECR pan Epping. Děkuji, paní předsedající. Vám eh, vlastně již brzy skončí eh, vaše, skončíte ve funkci guvernéra. Eh, ve své funkci jste měl obrovský vliv a já se ptám, jak vidíte své dědictví. Za vašeho mandátu se změnila role ECB, nejenom pokud se týče hledání, hlídání cenové stability, ale nyní také eh, dodáváte likviditu a musíte nakupovat také junk bondy a špatné tedy dluhy státní. Eh, čili možná byste k tomu mohl něco říci. ECB eh, e určitě zemím eurozóny poskytla spoustu prostředků. A mě by zajímalo, jaká je to suma. Kolik různých státních titulů, dluhových titulů ze Španělska, Portugalska a Řecka máte nakoupeno. Můžete to nějak kvantifikovat, prosím. Děkuji vám. A nyní eh, paní Kraca za EPP. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, děkuji. Eh, vy vlastně eh, máte své úkoly kontrola stability cen a kromě toho také máte v rukou pozitivní image Evropy a eura. Nicméně paní Lagarde na jednom mezinárodním semináři nedávno hovořila o doporučeních kapitálové přiměřenosti pro evropské banky. A podobně eh, hovořila o mechanismu podpory. Mě by zajímalo, nakolik se shodnete s paní Lagardovou, pokud se týče nástrojů ovlivňování trhu. Nedávno se tedy hovořilo o možné fúzi velkých řeckých bank Hovořili jsme o katarských fondech, spíše slyšeli jsme o tom. Eh, domníváte se, že to může pomoci likviditě v Řecku? A dále paní Lagarde, a to je moje druhá otázka, eh, hovořila také o tom, že riziko recese je nyní závažnější než riziko eh, inflace. A že ekonomické přizpůsobení je nutné, chceme-li opravdu dosáhnout hospodářské obnovy, ekonomické obnovy, finanční obnovy. Domníváte se, že eh, je třeba nějakým způsobem pro toto synchronizovat evropskou eh, ekonomickou eh, pozici. Nyní pan Presedo za SAD. Děkuji vám. Pane Tršete, Děkuji vám za eh, rychlost, s jakou jednala vaše ECB. Pokud se týče úrokových sazeb, já si myslím, že eh, je třeba, abyste bojovali zejména proti inflaci, když to momentálně není eh, nějaká velká hrozba. Euro od doby, kdy bylo uvedeno se zhodnotilo oproti dalším měnám. Ovšem my nyní máme eh, potíže zejména s růstem. Třeba eh, paní Merkelová oznámila, že někdy od roku 2013 eh, bude škrtat daně. De facto je to takové uvolňování fiskální politiky. Pokud bychom měli mít restriktivní politiku, pak eh, bychom měli tedy problém se zadlužeností a je třeba tedy pomoci v situaci, usnadnit situaci s zadluženým zemím. A pak mám ještě jednu otázku, eh, důležitou otázku. Pokud eh, nemáme žádné jiné mechanismy, pak žádal byste, aby nějaké vznikly. Já se domnívám, že Měnová unie zcela jasně žádá, aby úrokové sazby byly vhodně nastaveny. Není možné, aby byly velké rozdíly v úrokových měrách mezi jednotlivými členskými zeměmi. Ale na druhé straně je zde obava ze ztráty eh, ekonomické suverenity. Eh, můžete eh, tady přijmout nějaké rozhodnutí? Děkuji za Alde Oli Schmidt. Děkuji vám, paní předsedající. Dobrý den, pane Trše. Já se doma setkávám s otázkou celkem pravidelně a sice touto. Kde jsou všichni, všechny vůdčí osobnosti evropské politické scény? My skutečně zašíváme jejich absenci eh, po celé Evropě a ta také škodí celé Evropě. A já tedy tím spíše vám eh, mohu jenom poblahopřát, že eh, vy jste projevil takovou, takové vůči schopnosti. Nicméně já musím říct toto. My v Evropě máme společné osudy a to se týká také mě a mé země. Jak víme, tak desítka členů EU stojí mimo eurozónu. A já se obávám, že momentálně to, co probíhá, prohlubuje rozdělení v Evropské unii. A sice těch sedmnáctemi zemí, kvůli tomu, že eh, se staví k tomu celkem bezradně, eh, tak to přispívá k rozdělení Evropy. A je to něco, co bude mít vliv nejenom na tu Euro 17, ale na celou Unii. Mě by zajímalo, eh, co si o tom myslíte vy teď v posledních dnech svého guvernérského mandátu. Eh, protože eh, to, o tom společném osudu jste řekl vy. A dále eh, bych se chtěl zeptat k tomu mechanismu, o kterém hovořila paní Lulin. To by bylo možné vnímat jako určitou solidaritu v Evropě. Nebylo by snad vhodné, aby za daných podmínek tento mechanismus podpořila celá Evropa. A e, byla tato otázka vůbec vznesena, protože e, se ptám, e, některé země, které jsou mimo eurozónu, se nyní gratulují k tomu, že jsou mimo eurozónu. Nicméně to, co se děje, ovlivňuje všechny, včetně Spojené království. Možná, že i zde zasnívají jiné hlasy, jako třeba pan Osporn. Čili eh, nebylo by moudré eh, ptát se, jestli tedy není čas na solidaritu celé 27 a zapojení do tohoto mechanismu celé 27. Děkuji Otmar Karas za EPP. Herr Präsident, meine Eh, paní předsedající, dámy a pánové, ukazuje se, že eh, mm, se nacházíme v obtížné situaci. Eh, je to vážně. Je to vážné a je třeba, abychom k tomu také my přistupovali vážněji nepotřebujeme více národních opatření a větší ochranu pro národní zájmy, ale potřebujeme masterplan jakýsi celkový plán pro všechny. Nemáme eurokrizi, krizi eura, ale je tady krize postojů některých politiků, kteří e, působí tak, že se e, podkopává stabilita eura a působí to dále na finanční trhy. E, dámy a pánové, měli bychom prostě dělat to, co jsme zanedbali. Už v Maastrichtské smlouvě bylo řečeno, že měnová unie si vynutí unii politickou a to je náš cíl. A druhý cíl, eh, euro to nemůže být jenom nějaký, eh, něco vedlejšího. A také šéfové státu a vlád nemůžou si vzít jako vedlejší pracovní poměr evropskou hospodářskou vládu. To, co se děje, je jasné, že nyní se musíme stavět za europeizace eh, hospodářské politiky, finanční politiky. Eh, potřebujeme mechanismy typu měnového fondu, čili ano, potřebujeme sociální a hospodářskou unii a musíme ji postupně budovat. Nejde tady o euro, jde o akceschopnost Evropské unie a jde o obnovu důvěry, důvěry hodnosti Evropské unie. A já se vás ptám, když říkáte, že ministři financí a premiéři mají eh, nebo musí převzít celoevropskou odpovědnost za euro. Co tím tedy myslíte, když to říkáte? Děkuji. A nyní e, za SAD další řečník. Pane Tršete, na začátku krize jste správně řekl, že eh, krize eura není pouze krizí členů eurozóny, ale i dalších. Ale eh, de facto eh, dá se říct, že my jsme nyní mnozí, je na nás tedy útočeno právě proto, že jsme členy eurozóny. A zdá se, že celá ta konstrukce eurozóny eh, má své vady, ale eh, prostě systém, který je postavený dobře, musí být schopen eh, přečkat i nějaké útoky. Nemyslíte si, že za všemi těmi různými konstruktivními návrhy není, není vlastně celou takovou základnou všech těchto návrhů prostě společná, společná zodpovědnost, společná solidarita mezi českými zeměmi. Děkuji a ještě posledním řečníkem za EPP, poslední řečnící bude Marian Tyson. Děkuji, paní předsedající. Pane guvernér Trišeté, vy jste řekl, že záchrana eura nás nemusí stát celou Evropu a mě to děsí. A já myslím, že nejsem sama. Já si myslím, že evropské instituce předkládají mnoho návrhů a také ECB se ujímá své odpovědnosti. Ale pokud se týče národních vlád a národních států, národních parlamentů, ty se zabývají vždy jen vlastními zájmy. My jsme eh, téměř schválili, budeme hlasovat o tom šesti balíčku, ale eh, jsou té členské země, které se staví proto mechanismus stability, tato, tento nouzový nástroj, em, není jistý, poněvadž některé členské země žádají ještě další záruky, eh, o, které zatím, o který zatím nebyla řeč, co se týká také FTT, také hovoříme o eh, společnou eh, způsobu danění firem. A tady skutečně v mnohých členských zemích, musíme říci, vidíme značný odpor Čili my musíme jednat spolu, abychom to celé mohli zachránit. A za druhé mě zajímalo eh, toto. Národní parlamenty, které chtějí také spolu utvářet Evropu, musí být také spolu zodpovědné. Děkuji vám, pane guvernére. Thank you very much. Uh, Děkujeme. Ano, došlo se i k mnoha otázkám, které se překrývaly. Ovšem na vás bude odpovědět, využijeme i eh, ty přestávky, které už jsme plánovali mezi dvěma sekcemi našeho jednání, možná to i budeme muset prodloužit. Všem, kdybyste mohl, eh, pane guvernére, tak 10 minutek máte k dispozici. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych řekl, že mě nepřekvapuje, že mě nepřekvapuje zastávajících okolností to, že došlo k tolika Ehm, signálům, poznámkám, komentářům, dotazům, které zde zasněly. A já se pokusím opravdu, no co možná největší, stručnost při reakci na tyto připomínky. Dovolte první věc, kterou bych rád řekl. Samozřejmě, že za naši vrchní radu řídící ECB všechny mm, guvernéry, národních centrálních banky, naší banky bych vám rád poděkoval. Poděkoval za připomínky. z vaší strany za to poděkování, za naše kroky, ke kterým jsme přistoupili v posledních měsících. No rovněž bych rád řekl, že několik poslanců se zmínilo o tom, že naším hlavním úkolem je cenová stabilita. A po tom, co máme euro, jsme skutečně eh, dosáhli cenové stability v souladu s definicemi, které nám náleží. A toto je klíčový prvek důvěry alespoň eh, ten prvek důvěry v instituci, která dělá to, k čemu byla vytvořena. Po 12 letech jsme opravdu blízko těch, jsme byli poblíž těch 2% a opravdu jsme se snažili dodržet to naše odhodlání v tomto ohledu, o co nás požádali evropské demokracie, evropské státy. A v každém přehledu, mm, který provádíme, je toto právě ten hlavní vzkaz naší veřejnosti. A i ze strany těch nejslabších vrstev našich obyvatel, který požadují stabilitu, cenovou stabilitu nade vše. A nyní pokud jde o monetární měnovou politiku, rád bych řekl to, že děláme přesně to, co považujeme za vhodné, tak abychom dosáhli cenové stability a abychom i ty inflační očekávání jasně ukotvili. Zda to jde, zda to je v rozporu s tím, že ekonomika by měla růst a že bychom měli mít aktivní tvorbu pracovních míst, my doufáme, že to není kontroverzní. Představte si, že bychom nebyli schopni dostat eh, těm očekáním v oblasti inflace. To znamená, že všechny nominální a dlouhodobé úrokové sazby by se zvýšily, protože by do sebe museli zakomponovat tu tu inflaci navíc, kterou by očekávali trhy do budoucna. Naši lidé, naši mm, obyvatelé by samozřejmě byli vyděšeni, protože by se nemohli spolehnout na, jme, na měnu, která udrží svou hodnotu. To znamená, že v podstatě my opravdu ECB se snažíme udržet mm, to číslo někde kolem 2% a tím se snažíme opravdu udržet i prosperitu eurozóny. Toto je mm, součástí naší strategie. Likvidita. Toto je dotaz, který padl několikrát ze strany poslanců Evropského parlamentu. Jaká je stávající situace? Dvě věci. Někdo tvrdí, že jsme moc vstřícní a mm, že jsme přišli s, s přílišným množstvím e, e, likvidity, že nedostatečně kontrolujeme svá rizika. A druhý pohled, že jsme příliš ortodoxní, nenapumpovali jsme dostatek likvidity a že neprovádíme eh, dostatečné eh, věci v oblasti stability ekonomiky. Ovšem čísla jsou zásadní. Když se podíváme na celkovou rozvahu eurosystému, ne ECB, ale všech národních centrálních bank, když se podívám na ta čísla, jak to vypadalo před krizí, před začátkem všech těch turbulencí, konec června 2007 a jak to vypadá dneska, když to srovnám. Takže v našem vlastním případě naše eh, naše bilanční situace všech systémů se zvýšila 87 A pokud jde o, o americkou centrální vládu, tak tam se to zvýšilo o 226 Velká Británie o 200 se zvýšila. To znamená, tady bych mohl pokračovat, to znamená, že to, co děláme, je všechny kroky, které považujeme za nezbytné, tak abychom vzali v potaz stávající situaci a zároveň to, že musíme uplatňovat nestandardní opatření, toho jsme si vědomí. To znamená, té mm, fixní sazby, které využíváme, aby jsme financovali naše centrální banky. Ovšem na základě těchto čísel můžete jasně vidět, že jsme to dělali na základě mm, uvážení a zvážení všech těch rizik, které můžeme či nesmíme přijmout. Čili ještě jednou bych vás rád ujistil o i teda oba dva tábory, i ty, kteří si myslí, že jsme moc vstřícní, i ti, kteří, že nejsme dostatečně e, vstřícní. Vidíte zde to srovnání. Pokud jde o zajištění eh, samozřejmě, že bereme v potaz i veškeré škrty, věnujeme velikou pozornost rizikům, které musíme zároveň na sebe vzít. Pokud jde o situaci v bankách obecně a to, co je opravdu zásadní. My jsme provedli zátěžové texty, testy, které jsou zveřejněné, jsou mm, podrobeny kontrole veřejnosti, včetně, mm, včetně detailů, které se dotýkají mm, rozvahových eh, informací a zároveň každý měsíc požadujeme, aby banky posílily své, svou bilanční situaci v různými prostředky, jednak pokud jde o zisky, o mm, mm, dále mm, o určité oceňování spolupracovníků, jejich eh, určité umírnění a tak dále, různé balíčky, které mají k dispozici a poté se mohou obrátit i na trhy s ohledem na rekapitalizaci nebo emisi nových um, eh, cených papírů a akcí. Jedna věc, kterou bych rád zúraznil, a to, tomu jsem se zmínil v úvodním slovu, evropský bankovní systém jako celek má k dispozici obrovské množství dostupných záruk či zajištění, co velice jasně pokazuje na to, nebo je důkazem toho, že problém likvidity zde není pro mm, evropský bankovní systém jako celé. Máme zde nestandardní opatření, to, o tom se se zmínil, to znamená, že tu likviditu, kterou jsme poskytli v tom celku na základě fixní sazeb, a, ale máme zde, já už jsem se o tom zmínil, o tom čísle mezi 13 a 14 triliony, které máme k dispozici jakožto zajištění poskytovaných úvěrů, záruky. A dále mechanismus SMP, ten eh, jsme uplatnili s ohledem na monetární politiky, na měnové politiky, poslanci už se o tom zmínili. Potřebujeme prostě zajistit to, aby naše měnová politika mm, nebo pozice v této oblasti je vyváženým způsobem transponována cez, v rámci celé eurozóny, protože když trhy jsou nefunkční, tak to znamená zásadní problém. To, když tyto fondy, když tyto trhy nefungují, tak my si myslíme, že to je rovněž důsledku, důsledku určitých aktivit vlád, protože oni prostě emitují své vlastní cené papíry a mají v tomto ohledu určité, určité, určitou zodpovědnost. Samozřejmě, že to jsou Eh, jednotlivě emitované cenné papíry, to znamená, že ta odpovědnost je na straně jednotlivá. Samozřejmě, že ale pak růstu a stability je kolektivní zodpovědnosti, protože ten vlastně měl eh, kontrolovat to, k čemu dochází uvnitř eurozóny. Tento pakt byl vytvořen proto, mm, aby poukázal na to, že nejsme federací v tom, této oblasti. A quick pro kvo v oblasti jednotné měny je kontrola a dohled kolegiálním způsobem, to znamená společným způsobem v oblasti různých fiskálních politik znamená, že nejde o konkrétní situaci, nejde pouze o mm, tuto problematiku, která byla nejdůležitějším problémem. S ohledem na pozice jednotlivých vlád ovšem je to jedna z zásadních věcí. My jsme velice jasně se snažili vysílat tyto signály eh, vládám jednotlivých států od samotného počátku, i když jsme ještě neměli žádné tenze na trhu. Eh, v podstatě Řecko mělo úžasné hodnocení a v podstatě jsme jaksi z, usnuli na Vavříně, ovšem parlament ne, ten jednal. My, my rovněž jsme se snažili celou situaci pozorovat samotného počátku. Já i naše rada eh, Evropské centrální banky především jsme informovali velké státy eurozóny o tom, že se ubírají špatným směrem, že by nemělo v roce 2004-2005 dojít k oslabení paktu růstu a stability. My jsme na to upozorňovali. My jsme, my, já už jsem na, v tom úvodním slovu hovořil o m, mm, transmisních otázkách, měnové politiky, my jsme mm, se domnívá, že by k tomu nemělo dojít a proto jsme očekávali od vlád, mm, že budou postupovat tak, jak bylo rozhodnuto 21.7. To znamená, že přijmou příslušná opatření pro finanční stabilitu eurozóny, že to provedou sami, protože mají kapacitu, která to umožňuje, mají mechanismy, které by jim mohly umožnit intervenovat na sekundárních trzích. Pokud jde o tento celkový obrázek, nezapomínejme na eh, tu eh, na rozvahu, jak to vypadá celkově, mm, ta bilanční situace, my už jsme o tom hovořili, o tom, že jsme zveřejnili celkovou částku intervence ze strany Evropského mm, centrální banky 115,5 miliardy eur od samotného počátku poskytnutí nebo vytvoření tohoto mm, mechanismu, tohoto nástroje. A toto je číslo, které už jsme zveřejnili před několika týdny. Toto je v podstatě mm, jakési hodnocení celkového systému jako celku. Tu nejde pouze o Evropskou centrální banku, tady jde i o ostatní centrální banky států, které jsou součástí eurozóny. Dále jsme se hovořili o řízení, o správě, to je ekonomické zprávě. Toto je otázka, která zde zazněla několika, eh, několikrát. Jistě víte, že probíhají jednání, která bychom chtěli dokončit co možná nejrychleji. My voláme potom, aby došlo k vyřešení co možná nejrychleji. My jsme na straně Evropského parlamentu, pokud jde o ty poslední, ten poslední negociační proces. Já jsem to pochopil tak, ta rozhodnutí hlav státu, že se prostě budou snažit zlepšit svou pozici, zlepšit tu pozici, pokud jde o ekonomickou vládu či řízení. Aspoň tak jsem to pochopila, že se v podstatě snaží přiblížit k stanovisku Evropského parlamentu. Já nevím, k čemu dojde, já samozřejmě nemohu nahrazovat stanovisko ani vláda, ani Evropského parlamentu, všem tak to jsem to pochopil já a to je, to si myslím, že je ta, ten, ten základ. Když hovoříme o ekonomické vládě, musíme být pragmatičtí. Musíme situaci prostě zlepšit okamžitě eh, díky tomu eh, balíčku těch šesti opatření, to je urgentní záležitost, to je zásadní záležitost, přesně tak, jako i realizace všech rozhodnutí, která padla hlavami státu a vlády na 27. A vy To znamená to, čemu já hovořím zítra a pozítří, to znamená ty, ty, ty změny, které nás čekají v tomto období, v tom bezprostředním období. Souhlasím s těmi připomínkami. To vše, o čem rozhodujeme, by mělo zlepšit um, ekonomickou zprávu, řízení, to je dobré, ovšem měli bychom jít ještě o krok dál a myslím si, že máme právě tu příležitost jako všechny vyspělé ekonomiky, protože v podstatě už máme k dispozici přehled, jakýsi obrázek toho, k čemu došlo v roce 2007 to je něco, k čemu dochází, řekněme, k, mm, každých 66 let. Já si myslím, že je to v podstatě největší krize od druhé světové války a byla by to největší krize od první světové války, pokud bychom nebyli reagovali velice rychle, my, centrální banky, ale i vlády. Je to prostě fenomén, který ještě zatím není překonán, poukázal na mnoho slabin ve Spojených státech, v Japonsku, v Evropě to nepřekvapuje a musíme z toho vyvodit eh, výsledky a následky strukturální změny. Proto pouze podporuji to, co již zaznělo ze strany mnoha poslanců Evropského parlamentu, znamená ty strukturální požadavky zítřejší. Ovšem dneska musíme realizovat to, na čem jsme se dneska dohodli a krystalizovat vše, co již bylo ujednáno v oblasti ekonomické vlády, řízení a všech rozhodnutí okamžitého charakteru, které byly přijaty 21.7. Tak eh, nevím, jestli, eh, já, já už jsem teď přetáhl, ale jestli, jestli budete natolik velkorysí, že mě dáte ještě chvíli času navíc, já bych chtěl říct si toto. My jsme velmi obezřetní, tak abychom nepřekročili mese vlastní odpovědnosti. Naším úkolem je cenová stabilita a také jste se nás na to ptali. E, o to se staráme a dokonce i v této krizi jsme ze strany všech tržních hráčů e, považováni za důvěryhodné na to, že budeme schopni v příštích deseti letech tuto cenovou stabilitu garantovat. My máme velice specifické podmínky. My máme velice těžkou situaci, podobně jako všechny ostatní centrální banky. My máme pouze tu síť odpovědnosti, eh, která nám vlastně umožňuje, abychom v rámci měnové stability vysílali zprávy vládám, abychom jim tedy signalizovali, jaké důsledky může mít jejich jednání či nejednání. Eh, my jsme v poslední době byli v kontaktu s vládami, my jsme eh, tedy nevyjednávali, ale vysílali jsme signály. A sice v tom smyslu, že chceme obnovit důvěru, která byla značně oslabena, poněvadž toto podle našeho názoru bude ta správná cesta. Takže my jsme nevedli jednání. Ale eh, pak byla, byla přijata rozhodnutí, a my jsme se prostě rozhodli, že jednoduše prostě bude třeba posílit důvěryhodnost. No a e, pak jsme tady rozhodli. Ale jak říkám, nebylo to v rámci jednání, my jsme nicméně vysílali signály, co chceme dělat a já si myslím, že je to úplně pochopitelné. E, děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám. Thank you, thank you very much. Um, I... Děkuji vám. E, já doufám, že eh, než eh, předáte otěže někomu eh, druhému příštímu guvernérovi, tak se s námi ještě alespoň jednou setkáte. Já vám tady ještě jednou děkuji. Děkuji také všem ostatním. A nyní budeme mít naprosto minimální, minimální přestávku mezi tímto zasedáním a zasedáním následujícím. Right, if everybody could begin to... Prosím, usaďte se, abychom mohli pokračovat. Jen co přijde pan ministr. Thank you very much. If members would take their seat. Děkuji vám a prosím, dámy a pánové poslanci, kdybyste se usadili a ukončili své rozhovory. much, everybody. Um, we are... Děkuji vám. Eh, jak víte, máme trošku spoždění, ale snad to ještě zvládneme. Dostáváme se nyní ke druhé debate, a sice debata o obnovení důvěry na trzích, legislativní a institucionální řešení. Snad eh, nemusím eh, říkat, že tady známe eh, pan Jacek Lastovský eh, za polské předsednictví. Dále je zde předseda Euroskupiny Jean-Claude Juncker a komisař pro hospodářské minové záležitosti pan Oli Rehn. Také v, této, v tomto mm, pořadí je si je vyslechneme. A já eh, musím říct, eh, že eh, budou mít možnost také naši poslanci. Já prosil bych, aby média se postupně rozpřídala tak, aby bylo na všechny vidět. Pan Jacek Rostovský. Paní předsedající, dámy a pánové, já jsem velice rád, je mi že tady mohu být a e, nyní za polské předsednictví Evropské unie. Přes léto jsme byli svědky toho, jak, e, s jak velkou rychlostí je možné, aby se krize, a teď hovořím o e, krize eurozóny, e, jak rychle se může rozpočítat proto je pro nás důležité, pro nás evropské instituce, jako je eh, Rada komise a parlament, je tedy důležité, abychom eh, dokázali důkladně zanalizovat tyto příčiny krize a abychom byli schopni zanalizovat eh, také vhodná řešení tohoto problému. Já bych rád připomněl předchozí část naší debaty, kdy jste byl pan guvernér Trischer. Já bych chtěl říct si toto. Akce a jednání Evropské centrální banky v průběhu léta, zejména srpna, podle mého názoru bez jakýchkoliv výhrad či pochyb, a to říkám při vědomí plné zodpovědnosti, tyto akce a toto jednání zachránilo Evropu. Já si myslím, že jakékoliv pochyby a váhání ze strany ECB by byly mohly vést k situaci dramatičtěji horší než ta, kterou tady dnes máme. Já osobně ani v nejmenším nepochybuji o tom, že kroky ECB byly naprosto vhodné a také plně v souladu s evropskou legislativou. Ale nejenom to. Kromě toho byly také zcela nezbytné. Z tohoto důvodu se domnívám, že bychom si měli plně uvědomit tuto skutečnost a měli bychom eh, také ocenit eh, kroky guvernéra centrální banky. Domnívám se, že jako Evropané máme před sebou velké výzvy polský ministerský předseda Tusk ve Štrasburku eh, před fórem Evropského parlamentu jasně řekl, že bez solidarity Evropa krizí neprojde, nezvládne ji. A dnes, o nějakých 6-7 týdnů později, po té, co to eh, pan premiér řekl, máme na výběr. Na jedné straně je to solidarita, na druhé straně kolaps Evropy. Samozřejmě, že tato solidarita si žádá správné pochopení našich vlastních zájmů. Země, které jsou v přebytku, což je, eh, což je eh, ten bohatý sever eurozóny, ale také to je třeba, aby si tu solidaritu uvědomili, ale zase naopak jich si musí od, uvědomit nutnost reform. A já si myslím, že toto patří k solidaritě. Jestliže někomu dnes pomůžeme, tak v budoucnu nám toto, tuto pomoc splatí a to i s úrokem. A e, ona, tato solidarita, ta e, vyžaduje něco jak o těch, kteří pomáhají, tak i těch, kterým je pomáháno. E, já bych se chtěl zmínit o tom šesti balíčku, o kterém se debatuje v evropských institucích. Z hlediska polského předsednictví je pro nás důležité, aby další integrace, a my víme, že ta je na makroekonomické eh, úrovni nutná, eh, že tedy tato makroekonomická integrace je absolutně nevyhnutelná pro země eurozóny. Tato další integrace musí eh, probíhat v co největší míře na úrovni celého společenství. Polsko jakožto nečlen eurozóny vnímá jako nejdůležitější to, aby integrace se nadále odhrávala v duchu společenství. Nicméně všichni bychom si měli uvědomit, že krize, s níž se dnes v Evropě potýkáme, je natolik závažná, že pokud my, eh, jakožto instituce, nedokážeme na příkladu šesti balíčků dokázat, že jsme schopni dospět eh, rychle ke společné pozici a eh, že je, jsme schopni dojít k řešení, pak tedy členské země budou nuceny hledat jiná řešení. A eh, toto je velké nebezpečí, které má před sebou nejenom eurozóna, ale také celá EU. Polsko, jakožto země hluboce přesvědčená o správnosti metody společenství, jménem tedy tohoto Polska bych chtěl eh, zdůraznit, že ten šestý balíček to bude takový lakmusový papírek, lakmusový test toho, zda jsme schopni efektivně a rychle uplatnit tuto metodu společenství. A jestliže ovšem ne, pak eh, nemějme pochybnost o tom, že řešení, které se bude uskutečňovat, eh, nebude potom unijní metodou, poněvadž unijní metoda se prokázala jako nefunkční právě v kritických časech. A ještě bych k tomu dodal jedno. A chci to říct úplně naplno. Mnozí analytici, zejména analytici soukromého trhu, říkají, že další úpravy, další tedy eh, snižování očekávaného růstu nejenom v Unii, ale po celém světě eh, skutečně nás čeká. A nic si nenamlouvejme. Významná část tohoto hospodářského zpomalení, které očekáváme, je výsledkem politické nejistoty kolem eurozóny a toho šesti balíčko, šesti balíčku. Jestliže podnikatele nyní rozhodují, musí rozhodovat o tom, jestli budou činit další investice do zařízení, do dalších zaměstnanců, tak oni si uvědomují eh, rizika stability Evropy. Rizika toho, že důležitá rozhodnutí se často neuskutečňují včas nebo dostatečně rychle já jsem přesvědčen, že velká část tohoto ekonomického zpomalení je důsledkem nedostatečné politické stability a nedostatečné schopnosti přijímat rozhodnutí o řízení ekonomiky a o posílení Evropské unie jako hospodářské jednotky. Děkuji vám a nyní dáme slovo eh, předsedovi eurozóny eh, Jean-Claude Junckerovi. Paní předsedkyně, eh, Pane předsedo, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, jsem velice rád, že jsem opět mezi vámi po dovolených, ačkoliv toto nebyl čas odpočinku, protože já jsem více času strávil u telefonu než eh, na těch místech, o kterých jsem snil, když jsem vás viděla naposledy. Doufám tedy, že eh, aktivní eh, období tohoto roku bude méně naplněné aktivitou než to období, kdy jsme měli letos odpočívat. Chtěl jsem vám říci, že když jsme se měli zaměřit na prohloubení důvěry na trzích. Myslím si, že to je náš úkol, ale myslím si, že bude nejlepší, abychom realizovali rozhodnutí, která byla přijata na samitu států a vlád eurozóny 21. července. Neměli bychom každý den přicházet s nějakými novými myšlenkami, které budou nezralé, nezvážené a mohou vést k nejrůznějším interpretacím včetně eh, toho tábora, ze kterého zešli. Já jsem trávil eh, svou dovolenou eh, v Rakousku, u Bavorska a v Bavorsku se často říká, že každý den se nemá ve vesnicích hnát <laughs> další web, doslovný překlad ale zkrátka to znamená, že nemáme přicházet každý den s nějakými eh, novými myšlenkami. Přelož. Bez pochyby si to všichni přeložíte. Musíme tedy udělat vše proto, aby rozhodnutí, která byla přijata 21. července, byla zrealizována a členské státy eurozóny si vybrali strategii, eh, která vychází z rámce těch rozhodnutí, které padly 21. července. To znamená, že musíme velmi posílit nástroje pro finanční stabilizaci. Eh, E MSF, budoucí e, mechanismus stability, nový program pro Řecko a také e, zapojení soukromého sektoru, jde o konsolidaci rozpočtu a lepší hospodářskou zprávu, lepší hospodářské řízení. Pokud jde o Řecko, tak jsme se rozhodli, že vytvoříme nový program společně s měnovým fondem a se soukromým eh, sektorem, pokud Řecko bude uplatňovat eh, tedy výjimečný program, na kterém jsme se dohodli a já ani chvíli nepochybuji o tom, že Řecko je schopné dostat se ze situace, z té problematické situace, ve které se nachází v tuto chvíli. Tak jak už jsem předeslal, tak jsme se rozhodli snížit úroveň eh, tedy úrokové míry eh, Řecka, eh, pokud jde tedy o bilanci, jde o 3%, 3,5%. A jak už jsem uvedl, prodloužili jsme také Eh, délku eh, půjčky z 15 eh, až 30 let a my jsme tady změnili profil řecké zadluženosti. To si vyžádalo velmi nepříjemné komentáře na mou hlavu, ale udělali jsme to v rámci euroskupiny, v rámci Evropské rady, tedy tento nový program bude 109 miliard, které se připojí k 24 miliardům prvního programu, které zatím ještě nebyly všechny eh, vyplaceny, tyto, tyto finanční prostředky a je to na rozpočet a jde také o rekapitalizaci řeckých bank a jde také o odkoupetí eh, dluhu Řecka a tím pádem se zlepší životnost řeckého dluhu velmi výrazným způsobem. A samozřejmě to vše bude záviset také na konsistentnosti kroků řeckých orgánů a uvidíme 8. září, jaká bude zpráva trojky, předtím, než rozhodneme o šestém vyplacení částky pro Řecko které by mělo proběhnout v září. Víte, že se tady diskutuje o zárukách, pokud jde o řecký program, záruky k řeckému programu. Je to téma, které se řeší především ze strany Finska a na podnět Finska potom to řeší také ještě jiné členské státy. Já ovšem nejsem příliš nadšený tímto mechanismem a e, nemám rád bilaterální dohody, které tady mezi sebou uzavírají různé členské státy. My víme, že tento problém existoval, věděli jsme o tom, e, finské orgány, finské vlády e, nás upozornili na tento finský požadavek, požadavek, který plně je součástí finansk, finského Eh, programu a eh, vládního programu a eh, jsou tady ovšem nějaké vágní formulace a vede to k tomu, že řecké orgány měli pocit, že mohou se dohodnout na nějaké bilaterální dohodě, a, ale my tady hledáme jiné řešení a to řešení už se blíží. Nemyslete si, že tento problém této záruky nám zabrání uh, abychom eh, nezrealizovali nejrůznější rozhodnutí, která byla přijata 21. července. A pokud jde o dnešní setkání, tak eh, se pracuje na návrhu, který podle mého názoru spokojí všechny členské státy eurozóny. Zapojení soukromého sektoru eh, odpovídá částce 135 miliard, pokud jde o eh, obligace, které budou eh, které mají splotnost mezi 2011 až 2020. A, a eh, ztráta současné hodnoty bude 21%, tedy čisté hodnoty. Někdo říká, že to není dostatečné ale já bych vás chtěl upozornit, že málo kdy dojde k tomu, že toto řešení, které jsme nabídli Řecku, jsou doprovázeny zapojením finančního sektoru v tomto rozsahu. Takže já si myslím, že to, že k tomu přispívá soukromý sektor, že pomůže snížit o 12 řecký dluh, je něco, co si zaslouží naši pozornost a měli bychom se o tom zmiňovat pochválněji, než se to obvykle děje. Pokud jde o pručnost EFSF a mechanismus stability, bude, to bude posíleno a v pátek večer jsme tady nalezli dobré řešení pokud jde o rozšíření rozsahu působnosti intervence EFSF. A e, jsou tady ještě nějaké věci, které samozřejmě budeme řešit do budoucna. Je tady dohoda o reformě smlouvy, která byla nedávno podepsána k Evropskému mechanismu stability. A pokud jde o reformy a o změny, které mají být provedeny v EFSF a také ve smlouvě o EMS, tak tady vše se chýlí ke konci, neboli spějeme k dohodě a já si myslím, že to je dobrá novinka. Pokud jde o Irsko, tak tam jsem velice spokojen s pokroky, které Irsko dosáhlo. Eurozóna trpí tím, že eh, s potěšením a e, bez e, e, neboli bez ostychu se tady mluví neustále o špatných novinkách, ale jenom o špatných novinkách a přitom o špatných zprávách. Přitom je tady jedna dobrá zpráva a to je situace Irska. Irsko zhruba o polovinu dohnalo eh, ty problémy, které mělo, tak zkrátka se to velice vylepšilo. Portugalsko také dělá určité pokroky, takže já jsem velice spokojen. Pokud jde o Irsko a Portugalsko, Myslím si, že tady s tím můžeme být pouze spokojeni. Pokud jde o Řesko, tak uvidíme, protože tady budeme mít zprávu trojky, která v tuto chvíli eh, je v Řecku, potom eh, ekonomické řízení, ekonomická zpráva, tak tam bych toho mohl říkat hodně, ale protože eh, máme málo času, tak potom vám tyto věci řeknu, až budu odpovídat na vaše otázky. To je skutečně úžasné. Já se pouze na někoho podívám a hned se začnou bát, že překročili čas. A nyní poprosíme komisaře Rena. Poslední samozřejmě, ale neméně důležitý řečník. Děkuji, Sharon. Děkuji, že se na mě takhle upřeně zadívala a rád bych poděkoval za pozvání na vaše dnešní jednání. Nejprve dovolte, abych se pokusil o zhodnocení stávajících ekonomických výhledů a situace na finančních trzích, než se zaměřím na některé konkrétní věci legislativního či institucionálního charakteru, které jsou rovněž propojeny s krizí. V létě jsme intenzivně pracovali společně s Jean-Claude Junckerem a já se proto pokusím neopakovat to, o čem již hovořil pan Triše, především věci, na kterých jsme se už dohodli, nebo u těch ostatních se v podstatě dal Jean-Claudeovi možnost, aby souhlasil se mnou po této rozpravě. Čili jak to vypadá? V prvním pololetí tohoto roku evropská ekonomika se vzpamatovávala postupně z krize, i když v posledním období toto tempo bylo pomalejší. V prvním čtvrtletí HDP růst byl 0,8%, tedy byl docela vysoký růst ve druhém kvartále, to bylo pouze 0,2%, takže nižší růst. Krátkodobé indikátory pro eurozónu hovořili o tom, že pravděpodobně růst bude ještě dále omezen. Nesmíme zapomínat na to, že dočasné Mm, takzvané soft peče či úpravy nebo dočasné mm, eh, zpomalení, není nic neobvyklého v těchto programech, protože mm, opravdu si myslím, že nás to nemůže překvapovat jako důsledek ekonomické krize, když se podíváme na všechny ty finanční ehm, aktivity, které probíhají jak na veřejném, tak i v veřejném i soukromém sektoru. V průběhu léta v podstatě to období vidíme, které to vidíme paralelní určitou mm, aktivitu na straně finančních trhů a reálné ekonomiky na druhé straně. Já, když se podívám na to, jak by to asi mohlo vypadat do budoucna, finanční trzy a reálná ekonomika se podle mě budou upírat spíš takovým synchronizovaným způsobem, podle mého názoru. A zde vidím obavy, pokud jde o přetrvávající finanční turbulence nebo nějaké přelévání problému a potenciální negativní dopad na reálnou ekonomiku a zaměstnanost. Toto zdůrazňuje důležitost eh, ukočírovat tyto turbulence, tak abychom zajistili ekonomický eh, růst. Krátkodobé perspektivy jsou horší než to, co jsme očekávali na jaře, pokud jde o další výhledy střednědobého charakteru, ty by měly být zveřejněny 15.9. S ohledem na ekonomickou i fiskální situaci a na potřebu eh, podpory růstu a zaměstnanosti, jaké jsou naše možnosti na straně EU politik, eh, pokud jde o makroekonomické stimuly, tam je tam ty jsou velice omezené, v podstatě v některých mm, členských státech dokonce neexistují strukturální reformy, které posilují růst, se tím pádem stávají ve stávajícím kontextu mnohem důležitější. Proto je důležité, aby tyto reformy byly integrální součástí naší reakce, komplexní reakce na krizi. Mnoho členských států přistoupilo k zásadním rozhodnutím v nedávných týdnech či měsících především pokud jde o fiskální reformy a i efektivnější strukturální opatření, které budou mít značný dopad na posílení udržitelného růstu a tvorbu pracovních míst, protože právě toto ve stávající situaci potřebujeme. Dále je důležité nejenom teda udržitelná obnova ekonomická, ale zároveň i finanční obnova jako taková, pokud jde o bankovní oblast, naše banky jsou lépe kapitalizovány, než tomu bylo před rokem. Toto bylo potvrzeno i zátěžovým testem z července. Před těmito testy Evropské banky navýšily kapitál asi o 50 miliard eur. Tyto banky, které kapitálová pozice, banky, u kterých kapitálová pozice byla příliš slabá, po testu musí v následujících 6 až 9 měsících přistoupit k zásadním opatřením. Řešení soukromého sektoru, mm, aktiva, mer, fůze a tak dále. Ty Eh, samozřejmě to jsou řešení, která preferujeme, ovšem bude potřebovat i zásah veřejného sektoru, pokud řešení privátního sektoru nebudou k dispozici a právě k tomuto procesu nyní dochází. I přes veškerá tato opatření posílení kapitálu Evropské banky zaznamenaly potíže ve svém přístupu k financím v posledních několika týdnech. Musíme ovšem rekapitalizovat evropské banky, tento proces pokračuje a proto očekáváme, že finanční podmínky pro banky se zlepší v následujícím období a samozřejmě banky mají i přístup k přístupu likvidity ze strany centrální bank, jak už jsme to zaznamenali v posledním týdnu. Pokud jde o rozhodnutí z 21.7. Jean-Claude Juncker si myslím, že tato rozhodnutí již rozsáhlým způsobem intenzivně popsal. Proto dovolte, abych se zaměřil na problematiku ekonomické vlády či řízení. Ve snaze nalézt nějaké nové náhledy, myšlenky pro tuto oblast. Nesmíme ovšem zapomínat ani na to, čeho už jsme dosáhli. Evropský semestr především, reformy finančního nařízení, nová architektura finančního dohledu a takzvané finanční backstopy eh, v rámci finančních rezerv. Legislativní balíček ovšem eh, v oblasti této ekonomické zprávy či řízení, ten bude zásadním krokem posílení fiskálního dohledu a zároveň k formalizace dohledu makroekonomický, nad makroekonomickými eh, nerovnostmi na trhu proto velice naléhavě potřebujeme schválení tohoto balíčku, který by nám umožnil dosažení dalšího značného pokroku v oblasti ekonomické zprávy a řízení. To je prostě ten základ, který musíme nejprve splnit a implementovat, tak abychom se mohli odrazit a pokračovat v dalších krocích v rámci posílení ekonomické zprávy či řízení. Summit eh, července Eh, pozval je předsedu rady, eh, euroskupiny, eurozóny mm, na vypracování konkrétních návrhů, které by mohly zlepšit i řízení krizových situací v eurozóně. Já si myslím, že bychom měli nalézt možnosti větší institucionální určitého přehledu v souladu s komunitními metodami. Musíme se zamyslet nad eh, zlepšením rozdělení Mm, pracovní povinnosti, odpovědnosti v rámci jednání eurozóny, ve složení vlá, mm, předsedů vlád, mm, prezidentů, ministrů financí a zároveň jak zlepšit efektivitu euroskupiny, jejich podporních struktur, komunikačních pra, komunikační praxe a tak dále. Kromě toho zde vidíme docela vysoká očekávání s ohledem na eurobondy, obligace, které by mohly zlepšit tuto situaci v jednotlivých členských státech. Pokud jde o zadluženost, ovšem eurobondy, bez ohledu na formu, ve které by byly zavedeny, musí být jít ruku v ruce s posílením fiskálního dohledu a koordinací jednotlivých politik. To je zásadní prvek těchto aktivit, tak abychom zabránili dalšímu hazardu a zajistili udržitelné eh, veřejné finance to bude mít eh, nezbytné dopady na fiskální suverenitu. A proto to volá po rozsáhlé rozpravě eh, v, mezi členy eurozóny, ale i v mm, Evropském parlamentu. A podí, musíme se podívat na to, zda členské státy vůbec by byly ochotny přijmout tento scénář. Jak jsem se o tom zmínil v Evropském parlamentu před letní pauzou, mm, pokud jde o ten šestý balíček, Komise je připravená v blízké budoucnosti přijít se zprávou o alternativách, o technických záležitostech ohledně designu euroobligací. Než přistoupíme k jakýmkoliv dalším krokům, samozřejmě jsme si vědomi potřeby široké rozpravy, která by měla identifikovat společné motivy, společný základ a jasnou cestu vpřed. Pokud jde o stav Unie, pan Barroso bude hovořit i o návrzích, eh, o tom, jak by ekonomická vláda či zpráva eurozóny mohla být rozvíjena dál. Děkuji vám za pozornost a těším se na dnešní rozpravu. Thank you very much. I've got the... Děkuji. Eh, mám zde seznam řečníků, takže nebudeme mrhat časem. Nejdříve Jean-Paul za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, pane eh, předsedo, pane komisaři. Děkuji vám za to, že jste dnes přišli mezi nás, aby se s námi diskutovali o krizi. A já nebudu kritický kvůli tomu, že jste přišli, protože vy jste měli odvahu, když jste sem přišli. Ale přeci jen bych vám chtěl říci, eh, že to, co si myslí mnoho poslanců, my se toho dozvídáme více z tisku než institucionální cestou a dnes byla zajímavá tisková konference, eh, protože eh, jste tam eh, říkali nejrůznější drobné věty, které byly překvapivé. A na našich dovolených Možná, že to nebylo takové jako u vás, protože vy máte jinou zodpovědnost, ale přece jenom jsme také sledovali tu situaci a viděli jsme, jak občané každý den slyšeli hovořit o krizi v novinách, v televizi a e, potom mi říkali, ty jsi poslanec, evropský poslanec, tak by si nám o tom e, mohl něco říci. A já jsem musel říci, já vím jenom ty informace z novin stejně jako ty. Takže taková je naše situace ale já si myslím, pokud jde o metodu, komunitární metodu, tak eh, já musím říci, eh, že, pane předsedo, eh, si velmi vážím vašich jasných slov, pokud jde o to, co by se mělo stát s balíčkem ekonomického řízení. A my tady dnes možná klademe různé otázky, hovoří se o řešení a teď si tady my říkáme, jak vyřešit tu krizi, když jsme poslanci. A pokud chceme, aby byla Rada i Evropský parlament důvěryhodní, tak je potřeba, abychom co nejrychleji se dohodli na balíčku o e, řízení. Není čas na to, abychom e, tady hluboce bádali nad nějakými zajímavými myšlenkami, které ale není možné poměrně rychle zrealizovat. Musíme opravdu být e, efektivní. A druhá věc, musíme také ukázat trhům, že existují určité hranice a samozřejmě, že finance jsou užitečné, ale když už to zachází do té spekulativní hranice, tak tam už je to, to už zachází moc daleko. Jsou tady určité hranice, potřebujeme výsledky a pokud chceme po zemědělcích určité věci, tak samozřejmě nebudou chtít, abychom jim zkrátili dotace a finanční svět eh, se bude chovat úplně stejně. To znamená, musíme tady hovořit jasně, mít jasnost ve finanční politice, rozpočtové politice a, a, eh, a eh, pak tady máme různá pravidla, kapitola 11 a zkrátka, když jsou tady určité, když se dostanete do problémů, pokud tak pak bychom tady v dohodě eh, o Evropské unii měli mít taková ustanovení, která vyjasní, co se potom bude dít, když se nebudou dodržovat pravidla, jaké budou sankce. No, děkuji. A eh, nyní kolega Bolman eh, jménem socialistické skupiny a jelikož máme spoštění, prosím, bejte na čas. Pánové Rostovský, Junkre a René, děkuji vám, že jste mezi námi. Myslím, že byl čas na to, abychom eh, požádali, nebo my jsme včas požádali o toto setkání a děkujeme ostatním frakcím, že nás podpořili. Teď eh, jde vlastně o to, jaký eh, signál by měl být z tohoto našeho dnešního setkání. A já má, vidím dva body. Za prvé, Eh, jak ukázalo léto, eh, takové, takové to eh, bastlení mezistátní, to je metoda naprosto mrtvá. To prostě nepomůže posílení Evropské unie a posílit Evropský, posílit Evropu znamená také něco nového pro tento parlament je jasné, že ten Evropský fond na vzájemnou podporu, že kdyby tady existoval od začátku eurozóny, pak eh, bychom neměli eh, takové potíže, jako jsou různé momentální bilaterální dohody. Dneska Eh, se státy jednoduše a prostě nezabývají na té úrovni a tím, co by se mělo dělat. Mě by zajímalo, kdy eh, rada eh, přestane stavět bariéry, ale kdy budeme mít skutečně pojišťovací mechanismy proti výpadku úvěrové důvěry. A mě by zajímalo také, jakým způsobem chceme reagovat v období stagnace, což je současná doba. A e, trhy reagují na to, co se děje v USA. Německo také zrovna není dneska lokomotivou, čili e, prostě co bychom e, měli dělat. A Merklová přitom není hloupá. My skutečně chceme mít eh, více společné Evropy, ale kdo to nechce, tak ten nás prostě nebude schopný vyvést eh, z krize. Děkuji. Nyní pan Klin za Alde. Eh, pánové, také vám děkuji, že jste mezi nás zavítali někdejší americký ministr zahraničí Kissinger si vždycky stěžoval na to, že nemá telefonní číslo na toho důležitého člověka v Evropě, že prostě neví, s kým se v Evropě bavit o naléhavých a důležitých otázkách. My, já musím říct, že tady máme spoustu otázek, máme tady eh, příslušného komisaře, Eh, máme šéfa Econfinu, máme šéfa Evropské rady, eh, máme šéfa eurozóny a teď budeme mít eh, ještě šéfa hospodářské vlády. To tedy bohužel mm, nedá těm, kteří nás kritizují, důvěry v to, že my děláme, tedy víme, co děláme. Místo, abychom věci jednoduše řešili, tak to komplikujeme. Prostě proč bychom to nemohli eh, využít, eh, vyřešit jednoduše a sice tak, že eh, dáme více pravomocí příslušnému komisaři, tak jako jsme je dali paní Eštnové, která předsedá setkání ministrů zahraničí, proč by také ekonomický komisař nemohl předsedat ECOFENu? Já tedy musím říct, že mám poněkud obavy, že ta cesta, na kterou jsme se zatím vydali, nepovede ke zlepšení situaci, ale spíše eh, budeme mít ještě dalších eh, potřebu k dalšímu dohodování už v situaci, kdy ta dohoda je tak komplikovaná a obtížná. Děkuji Kate Swimben za ECR. Děkuji, paní předsedající, a děkuji vám všem, že jste dnes přišli. Eh, titul eh, dnešní debaty je obnova důvěry na trzích, legislativní a institucionální řešení, takže já eh, Především by mě zajímalo, jak se na to dívá trh po 18 měsících vypuknutí původní řecké krize, tak dneska máme desetileté řecké Eh, úvěry 17%, eh, Portugal, nebo Jirsko a Portugalsko vůbec nemůže nabízet dluh a eh, Španělsko bylo zachráněno jenom intervencí ECB. Čili já si myslím, že pokud my neuděláme něco v oblasti bondů, tak trhy mm, příliš se neslepší. To znamená, že eh, budeme mít takovou situaci, eh, že budeme muset mít bondy, nebo budeme muset devalvovat euro, nebo nevím co. Já si myslím, že my tady máme pouze jednu možnost. My tedy potřebujeme růst a potřebujeme eh, dát do pořádku rozpočty a potřebujeme také více disciplíny. Ale my bohužel tady potřebujeme růst, ale zatím to nevypadá, že bychom je eh, měli, eh, že bychom ten růst mohli nějak očekávat, zejména vzhledem k problémům v USA. Vzhledem k tomu, že jasně eh, nám tady chybí hospodářský růst, jakou máte důvěru v to, že národní politici se budou konečně chovat altruisticky a investovat do naší unie. A to znamená strukturální reformy, fiskální reformy. A jestliže my, eh, jestliže my jsme závislí na eh, finančních trzích, tak eh, nám musí závis, záležet na tom, co oni o nás si myslí. Děkuji nyní Filip Lambert za zelené. Děkuji všem za to, že přišli. Eh, děkuji eh, za to, že jste rychle zareagovali během léta, za to jsme vám vděční, i když nezdílíme možná některá vaše řešení, ale jsme vděční za reakci. Eh, pan Juncker, jakožto předseda Euroskupiny, vám bych chtěl položit několik otázek. Když tu podrobně veškeré pracovní hypotézy a výpočty, tak eh, se místo 21% tady hovoří o eh, něčem jiném a to eh, výměnou za velmi pevnou záruku. Takže já nevím, já bych byl skromný, pokud jde o zapojení soukromého sektoru, protože to asi nebude těch 21%. Potom velice důležitá věc, Tady bychom měli samozřejmě díky příjmům zlepšit důvěryhodnost celého systému a před eh, letní pauzou nám komise odhalila eh, svou situaci, že by tady měla, jak chce postupovat, pokud jde o daň z finančních transakcí. Já bych se chtěl obrátit na pana Junkera a zeptat se, jaké jsou šance podle vás, že bychom opravdu mohli tuto myšlenku nějak dovést do konce, nebo že opravdu to bude nějaký krátkodobý projekt do roku 2011 nebo 2012 eh, nebo 13. Uh, a potom Druhá věc. Eh, francouzsko-německá dvojka eh, tady říká různé věci a mě z toho upoutalo pozornost něco, což je harmonizace zdanění podniků ve Francii a v Německu. Jak vy jakožto eh, předseda Euroskupiny se k tomu stavíte a já bych chtěl, aby Benelux se k tomu také připojil. Naše ekonomiky jsou velice úzce propojené a byl by to první krok k fiskální unii. Potom, pokud jde o euroobligace, tady souhlasím eh, s tím, co říkal Oli Rehn. Já si myslím, že on měl připraven návrh a kdybychom něco takového zřídili, tak by eh, nešlo pouze eh, o větší dohled, ale byla by to federální Evropa, to by si vyžadalo mnohem větší diskuzi, ale víte, že my tuto myšlenku podporujeme. Děkuji. Já e, skutečně obdivuji, jak rychle se dá mluvit francouzsky. E, kolega Šuntej se zagoje, prosím. Paní předsedající. Já začnu takovým politickým prohlášením. Eh, teď jde o rozvoj. Teď jde o další vývoj eura. Máme zde předsedu eurozóny, předsedu komisa- eh, příslušného komisaře a předsedu rady. Ale možná tady jde také o paní Merklovou a pana Sarkozyho, poněvadž zdá se, že jsou oni dva Eh, kdo rozhoduje o eurozóně. Čili měli by tady sedět s námi. Eh, I když to znamená, že se obchází smlouva a instituce. My teď stojíme před recesí, která posíne celou Evropu. Krize zdaleka ještě není zažehnána. Pane Junkre, pane Rostovský, pane René, my potřebujeme najít vhodnou politiku pro krizi, než abychom to nechávali na liberálních vládách. Máme zde opatření, která postihla eh, mnoho zemí, ale postihla také pracující lid a celá Evropa byla vržena do recese. Pane Junkre, pane eh, Rostovsky, pane René, to vidíme také v Řecku eh, tvrdí se triumfálně, že 21. července bylo Řecko zachráněno. To bohužel není pravda. Ministr financí eh, hovořil o tom, že budeme mít eh, hospodářský pokles 5%, ne pouze 3,5%. Hospodářství se nedaří, padají akcie. A já se tady musím komisaře zeptat, co se děje s cenami. Má to být dárek pro firmy a Teď eh, prostě říkám, že se musí dávat více a musí se dávat rychleji. Ale já už pomalu končím. Eh, není možné složit dvěma pánům. Je třeba se rozhodnout. Musíme myslet na naše národy a na naše země. Čili buď budeme sloužit lidu nebo hospodářství. Obojí najednou není možné. Možná že eh, připravíte jednoho dne eh, opatření proti tržním spekulantům. My teď máme krizi bankovního systému, to říká paní Lagarde. Tak eh, my máme málo času. Nyní ještě za EFD. Ještě než od, chtěla bych říci eh, Niklasovi, že samozřejmě, že my jsme tady někoho pozvali, někoho ne. Děkuji, paní předsedající. Pane René, eh, je to něco jako nabřenská víra, že tedy za všechno mohou finanční trhy v této krizi státních dluhů. Eh, reakce úřadu, tedy komisa ESMA, Eh, byla eh, snažit se zakázat eh, short selling, což je považováno za mm, snad nejhorší vinu obchodníku na finančních trzích. Ale dá se říci, že bohužel akcie těch bank, e, které tím měly být chráněny, e, spadly 18% v velmi krátce době. Pokud já bych v takové e, bance měla své, svůj důchodový účet, tak to bych vůbec nebyla ráda. Mě by zajímalo, jestli komise byla tedy úspěšná při ochraně francouzských a italských bank. Tady je třeba posilit důvěru. Panu Junkrovi vzhledem ke zhoršení krize v průběhu srpna, eh, která vás také vyrušila z dovolené, a vzhledem k tomu, že 70 eh, Irů volá po odpuštění dluhu, poněvadž eh, v podstatě už nemají na jídlo, aby vůbec mohli splatit aspoň hypotéky. Nedostáváme se náhodou do situace, kdy už nám chybí pojistky a neměli bychom tedy naslouchat tomu, co je přirozené a umožnit eh, bankrotům, tedy umožnit bankroty bank, které eh, nemohou přežít a také umožnit to zemím. Děkuji a nyní další kolo eh, paní Magalio za EPP. Pan Magalio za EPP. Děkuji za slovo. Úplně první poznámka. Architektura institucí, které jsme si vytvořili v rámci eura, ta podle mého názoru hala. Potřebujeme rozpočtové politiky, které budou koordinovány v prostřednictvím paktu růstu a stability a zároveň potřebujeme koordinovat i ostatní ekonomické politiky. V to jsme doufali, ovšem to se nám nepovedlo a bohužel to nefunguje. Dále zde máme pravidla, která se porušovala, která byla porušována, například to, že nebudeme zasahovat, nebudeme vykupovat jednotlivé země, pomáhat jim a tak dále. Čili mm, pokud jde o bankovní krizi a prostředky, kterými jsme řešili tuto problematiku, a tak před rokem Evropský parlament schválil zprávu, která pokrývala problematiku bankovní, kriz, bankovní krize. Komise mm, velice pomalu reagovala, podle mého názoru, nedostatečným způsobem nevzala v potaz návrhy Evropského parlamentu. Čili co musíme dělat? Já osobně si myslím, že bychom měli především uznat selhání a pokud jde o balíček ekonomické zprávy a řízení, ano, myslím si a souhlasím s tím, že byste měli vzít v potaz naše návrhy Evropského parlamentu, pokud jde o rozpočtovou disciplínu, eurobondy nebo různé projektové obligace. To by mohl být mechanismus garance či zaručení, zaručení zprávy eh, plnění tohoto balíčku, to znamená mm, prokázání skutečné, skutečných pravidel, disciplíny v tomto ohledu. Evropský parlament přišel s jasnými pravidly, aby nedošlo k dalšímu půlování jednotlivého zadlužení. A dále zároveň chceme, aby eh, poskytování pomoci bylo propojeno s konkrétními požadavky, s konkrétním plněním určitých požadavků. Ano, pane komisáři, musíme pokračovat v naší práci, musíme být ambicioznější a komplexnější a musíme se podívat na naše úsilí z dlouhodobého charakteru. Děkujeme Leonardo Domineči za SAD. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jeden konkrétní problém, a nyní se obracím na komisaře Réna, to je problém pomalé reakce. Myslím si, že evropská politika prostě tak si vždycky zaostává za událostmi, na které reagujeme. Proto bychom měli změnit rychlost. Měli bychom změnit rychlost práce na straně Evropské komise. Moje otázka zní, máte k dispozici nebo představujete co politický orgán nebo spíše nějaký think tank? Je Evropská komise schopná obrátit se přímo na evropské vlády a poté přijít s evropským, do Evropského parlamentu a my jsme vaším spojencem, aby se nám předložili, řekněme, nějaký dlouhodobější plán s jasnými cíly, s, rám, s určitým konkrétním harmonogramem, cestovní mapou a ne pouze opakování toho, čeho už jsme dosáhli. Potřebujeme více odvahy, potřebujeme odvážnější přístup, obyčejné reakce prostě nebo obyčejné řešení problému obvyklým způsobem není dostatečné v výjimečných situacích. Máme zde evropské zadlužení, proto potřebujeme reakci na evropské úrovni, protože jinak skutečně nevidím smysl fungování jednotlivých institucí. A na pana Junkera možná naivní otázka, když probíhají samity eurozóny, proč na konci takového samitu proč se nesnažíme, řekněme, oficiálně vytvořit nějaký výbor nebo pracovní skupinu, která by pokračovala ve své práci po daném summitu a, a, a poskytla interpretaci závěrů summitu. Úkolem takového výboru by poté byla ta komunikace s vnějším světem. Děkujeme za EPP Markus Péber. Děkuji, paní předsedkyně. V tuto chvíli eh, mi tady vyvstávají dvě otázky. Jednak, koho bychom všechno měli ještě pozvat, pana von Rumpoje, pokud se prosadí to, co eh, si dva v Paříži spolu domluvili, Německo a Francie. A potom samozřejmě na druhé straně máme 17 národních parlamentů se všemi těmi problémy. Eh, teď právě s hrůzou sledujeme to, co se děje ve Finsku. A pokud bychom eh, začali s tím, že státní počky musí být zajištěny, no tak potom tedy nám přeju mnoho štěstí protože potom se to vše bude eh, muset posuzovat jinak, i eh, pokud jde o mou vlastní zemi. Takže podle mě je toto zcela falešná diskuze nebo chybná diskuze, která souvisí s tím, že tady máme problém demokracie. Jak dohody, jak mohou suverénní státy přijímat dohody, eh, které nakonec musí být ještě potvrzeny národními státy? Já jsem sám navrhoval, že maximálně čtyři lidi by měli přijímat rozhodnutí, pokud jde o euro. Byl by to příslušný komisař, šéf euroskupiny, eh, tady někoho nového nepotřebujeme, milý eh, Jean-Claude, hm, potom fan, pan Van Rompuy a předseda ECB a možná ještě někdo z rady, ale to by už mělo být všechno. Eh, v prostoru dolaru to funguje také a ve staré dobré době bez eura to také fungovalo. Já to říkám i kolegům eh, v německé eh, Bundespance. Eh, tam investovali opravdu tři místné částky, biliardy, tak, aby tady měli dostatečně zajištěné fondy a fond tam a parlament se do toho nezapojil, ale přesto to bylo moudré na to budeme muset nějakým způsobem odpovědět a vyřešit to. A další otázka, kterou se e, zaobírám, je, jakou roli v této hře hraje komise. Je nepřijatelné, aby téma euro bylo přenecháno pouze členským státům a otázka hospodářské konvergence, která, jak se zdá, pro nikoho není problém, problém hospodářské konvergence e, komise v tuto chvíli vůbec neřeší a nechá to na členské státy. To není možné behalf of Aldi, it's... Děkuji. Za Alde Karl Haklund. Děkuji za slovo. Zdravím vás z Finska. V mé zemi v posledním týdnu probíhala velice zajímavá diskuze. Německý kolega se zmínil o tom, že bylo opravdu velice nemile překvapen. Já to chápu. Já jsem musel velice mm, těžce vysvětlovat to, že nesouhlasím s postupy mé vlády, což opravdu politicky není jednoduché, ovšem nedá se nic dělat. Myslím si, že je důležité pochopit a porozumět tomu, že euro prostě nebylo vytvořeno pro solidaritu, tak to aspoň vnímá veřejno, že bylo vytvořeno pro mm, jiné věci a to si myslím, že vede i k určité um, nechuti pro solidaritu, pro ztrátu určité důvěry a to je situace, které čelíme v současné době, proto například eh, finská vláda požaduje to, co požaduje, já, a náš parlament požaduje to, co požaduje, já mm, s většinou toho nesouhlasím. Jean-Claude Juncker už nám k tomu řekl svůj komentář. Bylo by zajímavé se podívat na to, co si pánové myslíte o dopadech eh, těchto finských požadavků ohledně eh, poskytování záruk, protože ty, já se obávám, by mohly být opravdu negativní do budoucna, jak pro mm, řecký balíček, tak i pro jiné věci. To je první věc. A druhá záležitost, šesti balíček. Stručně. Jsem rád, pane ministře Rostovský, že to považujete za prioritu projednání tohoto balíčku, jeho schválení. Já s tím souhlasím a souhlasím s komisařem Renem, že už jsme sice dos- že musíme dosáhnout tohoto balíčku. Ovšem proč tomu zatím tak není? Protože členské státy prostě nejsou ochotny revidovat své politiky nebo na úrovni rady přistoupit k určitým revizím svých postojů. To je důležité, to bychom si měli uvědomit. To znamená, ten, ten základní princip, základní věc, která musí být vyřešena konstruktivním způsobem a myslím si, že parlament se projevil jako velice konstruktivní. Jistě nalezneme nějaké řešení, ovšem pokud na straně rady nedojde k dalšímu pohybu, tak bychom neměli to nějak uspěchat. Rada ale určitě se bude rovně snažit. Lidé se snaží um, proto přistupovat k různým bilaterálním dohodám, určitým řešením, řízení eurozóny do budoucna, což je opravdu smutné. Spíše by se měli využít, využít to úsilí jiným směrem. Karle nedodržel čas a nyní EPP opět určitě Korin Batman Kolová to dodrží všechno, protože je to žena. Děkuji za slovo. Podobně jako kolega, já jsem zpravodajka pro preventivní eh, část eh, paktu eh, mechanismu pro stabilitu a samozřejmě já rovněž zdůraznuju potřebu rychlé dohody s radou. Z 21. července ty závěry rady podle mého názoru představují naději rychlá finalizace tohoto balíčku, dále to, že členské státy eurozóny plně podpoří polské předsednictví v dosažení dohody s Evropským parlamentem ohledně hlasovacích pravidel v tomto, v té preventivní části paktu. Pan Triše eh, se o tom rovněž zúraznil zdůraznil eh, dneska poledne a podle jeho názoru rovněž se rada snaží přiblížit naše, našemu stanovisku. Eh, a zajímavé je vyslechnout si pana Rostovského za polské předsednictví ohledně tohoto pozitivního um, stanoviska um, v rámci dosažení této dohody. Rád bych vás ujistila o tom, že ta pokračující krize v oblasti státního zadlužení, která probíhá v létě, eh, prostě mm, požaduje jasná a silnější hlasovací pravidla, tak aby členské státy mm, plnily své závazky eh, v této oblasti, ať už jsou to malé země, velké země, za příštím roce mm, tam budou probíhat eh, volby či ne, ať už se jmenují i letér, paní Merkelová nebo pan Sarkozy, prostě všichni musí plnit určitá pravidla. Jsme rádi, že Rada přijala um, tyto hlasovací pravidla, pokud jde o makroekonomický dohled, ovšem chybí nám implementace v rámci paktu růstu a stability. Myslíte si, že můžeme očekávat nějaké konkrétní kroky v těch následujících týdnech? Děkujeme, říká paní předsedkyně. Můžete muset počkat na odpověď až na konci a našeho jednání a Perváš Pérez má slovo. Děkuji. Já si myslím, hm, že pan Triše by měl odpovídat za svá pravidla, pokud jde o systémová rizika v této oblasti. Pamatujeme si, jak to by, jak to fungovalo, pokud jde o uh, systém varování, který bohužel nás nefungoval, pokud jde o tuto krizi. Vy jste řekl, pane Junkere, že se vám nelíbí to, co uh, udělalo Finska. Ovšem, jak to, že k tomu vůbec došlo? Ani vy, ani pan Ren, ani pan Barroso, jak to, že jste se prostě nezmínili o tom, že v podstatě jdou proti dohodě z 21. července. Jak to, že jim to nebylo řečeno? Jak to, že paní Merkelová mohla říci po 21. že se přijal Marshallův plán pro Řecko? zatímco trhy tomu jasně nevě, nevěřili, protože v podstatě po 21. červenci tam samozřejmě byly určité obavy ohledně toho zlatého pravidla na straně nebo mm, francouzským parlamentem. Ovšem, v podstatě hlavně nám šlo o obnovení aktivit, o investice. Já když se podívám na ten příspěvek komise na ten návrh, se kterým přišli na summitu 21.7., tak opravdu mě mm, to zneklidně. Možná jsem to nepochopila dostatečně. Ovšem v podstatě jenom opakovali návrh, který již se kterým přišli i v minulosti, pokud jde o Řecko, tak v podstatě ty podmínky ohledně strukturálních fondů prostě jenom zmírníme a já skutečně si nemyslím, že by to mohlo nějak obnovit ekonomiku nebo by to mohlo vůbec představovat nějaký Marshallův plán. To prostě podle mého názoru není možné. A poslední otázka. Ta ekonomická zpráva a řízení. Až do dnešního okamžiku, tam je těch šest textů, o tom už se hovořilo, ten šestý balíček a dále je to ten evropský semestr. Všem myslíte si skutečně upřímně, že po tě, té turbulenci, kterou jsme zaznamenali v létě, se můžem, můžeme předpokládat, že to co, mm, to, co tvoří základ evropského semestru, nám stačí. A pokud ne, jak to, že dovolíte eh, paní Merkelové a, a, a prezidentu Sarkozymu vytvořit určitou nebo přijít s určitým plánem dalšího postupu, určitou cestovní mapu, zatímco to by měl být váš úkol. Děkujeme. Pokud jde o Trišeta, jeho povolání k e, tomu, že by ECRB měl v podstatě plnit. On tam byl k dispozici na středu, ovšem my jsme mm, ho jaksi přemluvili, aby přišel dneska mezi nás. Samozřejmě, že se mezi nás vrátí ještě i do budoucna, ovšem asi tento týden je, dojde k dalšímu, samozřejmě e, další rozpravě e, k, těm, k této problematice. Děkujeme, další řečník za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud eh, se zamyslíme nad tím, eh, kde byly problémy trhu, tak za prvé to byla situace v USA, pravidla, která se týkají rozpočtového kompromisu, potom snížení ratingu za dluhy USA, potom dále naprosto nenutný dopis předsedy komise a za třetí zvláštní dohoda mezi Finskem a Řeckem. To jsou e, tři fakta, která Evropská komise tak zkrátka vzala na vědomí, ale pokud budeme takto pokračovat, tak ty země země, které nesou většinu záruk, ty už, na tom, ty už to nebudou pokračovat. Musíme myslet také na parlamenty těch států, které potom budou muset převzít zodpovědnost. Paní Corin wortmann kohl už tady jasně řekla, pane polský ministře financí, my jsme udělali nabídku pro preventivní část eh, paktu stabilitu, stability a růsty s velkým souhlasem komise i s panem Junckerem. Německo a Francie to zablokovali a teď je otázka u vás budete na straně parlamentu a potom možná tu zkoušku moci společně zvládneme. Pokud ale Německo a Francie dělají důležité rozhodnutí, ale v těch věcech, které tady leží, nejsou ochotni nám víc říct, tak se nedostaneme dál. Další věc, diskuze o um, euroobligacích, která byla vedena v létě. Podle mého názoru společné dluhy můžou být pouze v případě, pokud změníme smlouvy. To bude trvat dva nebo tři roky. A pokud budeme mít dostatečné podmínky, tak se potom nad tím budeme moci zamyslet a zvážit to. A nestačí, když jmenujeme pár lidí, ale do eh, smluv musíme eh, začlenit také pak růstu a stability se všemi povinnostmi nebo závazky, tak aby to mohlo být eh, řešeno i před Evropským soudním dvorem. To jsou věci, na kterými se musíme zamyslet a nejenom diskuze, která byla v tomto případě vyvolána USA. Vy jste mě Eh, vlastně se do toho také, eh, vy jste se do toho také vmísila. A toto divadlo jsme tady udělali všichni my společně. Vy jste právě řekla, že ne všichni, kteří jsme, které jsme pozvali, nepřišli. Já si myslím, že ty tři, které jste pozvala, přišli a to jsou ti správní. Koho jste tedy pozvala a kdo odřekl? Pan Baroso nebo koho jste měla na mysli? Nemůžete tak lapidárně tady odpovídat na otázku kole, eh, kolegy, kolegovi, že byste měli pozvat Sarkozyho a eh, také Merkelovou. A vy si tady potom říkáte, že nepřišli ti, který jste, ty, které jste pozvala. Já chci vědět, kdo to je. Eh, já jsem eh, pozvala ještě pana Van Rompoje. v minulosti také ministry financí Německa a Francie. Eh, a ti by byli ochotní přijít mezi koordinátory, ale ne do výboru. Takže eh, to byla taková obecná poznámka. Ale samozřejmě já bych mohla pozvat také další, ale mm, já myslím, že tak to máme teď. Nyní Gianni Pitela za SND. Presidente, da parte mia tre velocissimi es... Mm, paní předsedkyně, eh, děkuji. Já eh, eh, tady mám tři jakoby SMSky na naše hosty. To, že politika reaguje pomalu, to způsobilo více škod než eh, nedostatečná regulace. Eh, mezivládní práce, co by tedy řešení celoevropské eh, evropské krize, tak to opravdu není stravitelné. My potřebujeme, aby se politici probudili, ale komise, kdy se komise probudí. Za druhé, my se musíme dohodnout o tom, jak bude vypadat ta lepší vláda, to lepší řízení, ale my musíme vylepšit ty texty, eh, prostě, aby byly úřadnější, ale my prostě nemůžeme jenom eh, šetřit a nemyslet na růst a toto je eh, velká chyba pro Evropu. A nyní eurobondy. To není prostě jen tak nějaký nápad, to je jediný způsob, jak krizi vyřešit. Eh, pan komisař říká, my to přeskoumáme, no ale aby nám mezi tím pacient nezemřel. Vy a pan Barroso byste určitě prospěli Evropě lépe, kdybyste trošku odbrzdili, eh, poněvadž Eh, vy jste ti, kteří sedí za volantem a přitom eh, mají zataženou ruční brzdu a to skutečně může vést eh, k vážným nehodám. Děkuji. Nyní za zelené Sven, který tady nahrazuje Paskala. Ob Ja, já bych rád eh, tady zmínil eh, několik bodů. Za prvé, pokud se týče otázky eurobondů. Já nevím, jestli jsem správně rozuměl, eh, co jste řekl, ale já se tady ptám, Eh, vy to chcete proskoumat, ale bude na konci toho zkoumání návrh? Vy jste řekl, že se chcete poradit eh, se zainteresovanými stranami, no ale potom eh, byste měl předložit nějaký návrh. Samozřejmě, že to závisí na použitém modelu. Možná, že budete moci navrhnout nějaký trošku upravený model ekonomické vlády. Ale tady zcela jasně eh, zaznívají hlasy o tom, že je třeba předložit návrh eurobondu. Druhá věc. Já si myslím, že problematika růstu v eurozóně, že tady zase nemáme tolik možností na výběr a spíše nám jich ubývá. Jestliže jednotliví zodpovědní se neodhodlají eh, opustit od některých svých nelegitimních eh, privilegií, no tak se toho nedostaneme. Samozřejmě, že také moje země eh, bude muset stimulovat poptávku. Nestačí, aby jenom vyzývala další k tomu, aby šetřili. To nám teď nepomůže. Když se podíváme na vaši země, Žáne Klode Junckere, vy jste vždycky Eh, byl zastáncem silnější evropské integrace. Já jsem na vaší straně. Ale teď byste měl navrhnout skutečnou fiskální unii. To by byl opravdu eh, silný a navíc eh, důvěryhodný návrh. Čili já se skutečně těším na vaše budoucí návrhy, jestli budou tedy skutečně tak silné a ostré a odvážné, tak jak jste byl jednoznačný vůči jiným cením. Tak a nyní eh, eh, kolegyně Esaja za EPP. Děkuji, paní předsedající. Já tedy také musím eh, připustit, že jsem také z Finska, ale jak řekl pan Juncker na začátku, tady ty dohody o zárukách, které žádalo Finsko, ty byly přijaty ale v podstatě teď není úplně jasné, co přesně bylo dohodnuto. A je jasné, že také další země chtěli nebo by dali přednost něčemu podobnému, podobným zárukám, jako v případě Finska. A pane Kre, my máme poměrně blízko k řešení tohoto problému, tady bylo řečeno. A mě by zajímalo, jaká ta řešení, ze kterých můžeme vybrat, tady jsou. A jestli byste k tomu mohl něco aspoň naznačit. A pan Arena by se chtěl zeptat, chtěla zeptat jednu, jednu věc. Eh, ve Finsku eh, proběhla zrušená debata o tom, jestli komise byla dostatečně informována o této dohodě o zárukách pro Finsko. Čili eh, byli jste o tom dobře informováni nebo ne a k jakému neporozumění tam došlo? Ve Finsku to skoro vypadá, že nám kvůli tomu padne vláda. Čili já bych opravdu ráda věděla, jaké informace jste dostali. A pokud se týče toho 21. července, součástí té dohody byl souhlas privátního sektoru snížit úroky a prodloužit splatnost. Zdá se, že tady také není zcela jasné, eh, kolik eh, věřitelů je ochotno na toto přistoupit. Eh, máte nějaká čísla, nějaké blížší informace, kolik bank například je ochotno na toto přistoupit? Děkuji za ECR Wiki Ford. A prosím, my chceme končit do 18.30, takže prosím, buďte stručně, dostaneme tím více odpovědí. Tak já musím říct, že my jsme u nás eh, neviděli eh, příliš eh, volatility na trhu, spíše v ulicích. Ale když politici se začali mezi sebou ovlivňovat, tak to také příliš nepřispělo k uklidnění těchto komunit. Tady došlo spíše tedy eh, k řešení na té nižší úrovni, na obecní úrovni a teprve potom se přidali politici. A eh, toto je eh, lekce, která je tady cena. Prostě my nepostoupíme vpřed, pokud se budeme nejdříve mezi sebou hádat. Ano, tak eh, my jsme tady proto, že my skutečně eh, potřebujeme ten ekonomický balíček, ano, ale především je třeba eh, obnovit odpovědné hospodaření, rozpočtové hospodaření, poněvadž toto je skutečně jádrem možnosti zvýšení růstu. To, co tady zaznívá jako návrhy třeba na zdanění, tak to určitě konkurenceschopnosti nepomůže. Také je otázka e, důvěry e, vůči bankám. Ty testy byly sice lepší, transparentnější, ale nestačilo to na obnovení důvěry. E, my tady máme skutečně bazilejský model, to znamená, že můžete investovat a nemáte žádný vlastní kapitál, toto není dobrý model. Eh, byla ta možná eh, byla způsobena taky nesprávnými informacemi. A my také musíme hovořit otevřeně k inflačním eh, cílům, ale třeba 2% to není moc, jestliže my mm, nyní máme tedy zdá se, že to není moc, ale pro lidi, kteří už tak toho mnoho nemají, je to hodně. Nyní za EPP eh, další řečník. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za slovo, paní předsedající. Velice stručně. Souhlasím s panem Trišetem a všech, kteří hovořili, i pan minister Rostovský. ECB zachránilo Evropu. Ovšem, ještě jedna věc, o kterou bych se rád s vámi podělil. Myslím si, že bychom měli uznat ehm, Pan bardzo e, mocno dzisiaj wypowiedział się za nowym zarządzaniem gospodarczym. E, uznat veškeré aktivity, které, které provedla Evropská centrální banka a opravdu uh, uznat uh, výsledku, kterých dosáhly. V nedávné době uh, se v tisku hovořilo o tom z vaší strany, pane ministře, že jsme krizi neřešili dostatečným způsobem. To znamená, že, že ten dnešní, eh, co to znamená, že v podstatě skutečně čelíme nějakým problémům, nebo mohl byste nám říct, jestli polské předsednictví opravdu dosáhne nějakého průlomového řešení v tomto problému. A nyní, pane Junkere, pan Rény, pan Rostovský volají po nové ekonomické zprávě a řízení v rámci tohoto šesti balíčku. Souhlasíte s tím? Připojil byste se k těmto hlasům? To by podle mě vyslalo pozitivní signál trhům. Ehm, jste rovněž pro? Pane komisaři, dokonce i v období dlouhodobého stabilního růstu může dojít k nějakým obdobím krátkého, pomalého růstu. Neobáváte se, že by, že by tato období mohla být prodloužena? Děkuji, Peter Simon. Prezident. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři, pane ministře, pane předsedo. Dnes tady hovoříme o důvěře, ale lidem právě chybí víra. Eh, když se podíváme na první řecký palíček a podíváme se na tu situaci, tak veřejnost chování eh, hlav států a vlád eurozóny vnímala jako ukvapené jednání s prohlášením, že teď je všechno vyřešeno a potom Eh, pravidelně eh, se to bylo vlastně popřeno od těch stejných osob, které vyvolávají obavy na tom, co předtím, krátce předtím uzavřeli na čem se dohodli. A to vede k tomu, že lidé v Evropě nakonec na tyto věci věří. Nevěří na to eh, lidé v zemích, které jsou dotčeny různými úspornými programy a reformami nemají pocit, že to, co na sebe musí vzít, je podepřeno nějakým eh, konceptem, udržitelným konceptem. A, eh, pokud se eh, skupiny politiků zaznívají neustále pochybnosti a pokud lidé v zemích mají stále menší víru a důvěru, tak jak chceme čekat, že trhy budou mít důvěru? A chtěl bych navázat na to, co říkal kolega Bolman, že se nám to podaří pouze v případě, když změníme metodu řešení takových problémů. Musíme takovou metodu nalézt, což znamená, že potřebujeme více Evropy, více společného řešení těchto krizí, ale také to znamená, že tady musí být větší demokratická kontrola. A to je další věc. Lidé v Evropě mají totiž dojem, že eh, ze zhora někdo něco stanoví, určí a oni to nemohou ovlivnit ani tím, koho zakřížkují eh, na, své, eh, na svém volebním lístku. A Evropský parlament je jediným místem, kde je možné získat větší demokratickou legitimitu a větší akceptanci u evropského obyvatelstva a tím pádem tedy také větší důvěru. Já se omlouvám, milí kolegové, kolegyně. Teď bohužel asi budete muset mít odpovědi pouze v angličtině, protože nám pozdě za chvíli tlumočníci. Za Alde, další řečník. Já doufám, že tlumočení ještě poběží chvilku. Děkuji, paní předsedkyně. Krize to není pouze zadlužení, problematika zadlužení, v podstatě je to dlouhodobá problematika, inovace, konkurence mezi zeměmi eurozóny, především mezi severem a jihem. A reakce, dnešní reakce, pokud jde o kontrolu inflace, to je samozřejmě nesmírně obtížné pro politické systémy. Teoreticky by to mohlo ještě zhoršit deficit. Myslíte si, že můžeme pokračovat v inovacích, v konkurence, schopnosti mm, v těch věcech, ve kterých eh, byla Evropa vždycky na tom dobře. Lisabon poskytuje určitou pomoc těmto politikám, ovšem bohužel k tomu nedošlo. Mám dvě otázky na pana komisaře Rena. Ten program, který byl připraven pro Řecko. Hovoříte tam o tom, že recese bude v Řecku horší, než co se předpokládalo. Co to znamená eh, ohledně cílu pro rok 2011? To je velice důležité. A další věc. Na základě čísel vidíme to, že zvyšující zdaňování hm, snaha o, další, o dosažení dalších 50 že to v podstatě nepřinese ty příjmy, které od toho byly očekávány. Čili jak můžeme těchto cílů dosáhnout pouze zkrácením výdajů nebo snižováním strukturálních výdajů? Nebo myslíte si, že opravdu potřebujeme další zdaňování, abychom získali více příjmu? Děkuji. Děkujeme. Za EPP Danuta Hybnerová. Děkuji. Ráda bych položila otázku polskému předsednictví ohledně růstu, protože to je jedna z priorit politické agendy pro polské předsednictví. Polská vláda byla úspěšná v nalezení správného politického mm, mixu, tak aby fungovala ekonomika. To je jasné, Evropa prostě potřebuje růst, to je jasné. A mm, na tom se můžeme shodnout. Mm, politici, ekonomici, či odborníci, pokud jde o strukturální reformy a jejich definici, ty reformy, které potřebujeme pro dosažení dlouhodobého růstu. Neschodneme se ovšem na makroekonomických eh, politikách, které EU potřebuje pro růst. V podstatě sledujeme takové zvláštní fiskální omezovací balíčky, mon, eh, měnovou politiku, která je uh, omezená, takové politiky prostě nepředstavují prostor pro růst. Když se podíváme na to, jak fungují trhy s obligacemi, tak eh, se zdá, že je nezdeklidňuje deficit, ale potenciál růstu evropské ekonomiky. Moje otázka zní, jak eh, se díváte na ten mix těchto politik do budoucna? Centrální banka, už hovořila o tom, že bude muset pokračovat v těchto restriktivních politikách, měnových politikách, jak teda nahlížíte na možnost růstu v Evropě, a tak aby nedošlo k zopakování situace z roku 2008. Děkujeme za NAD André Tel Salon. Děkuji za slovo. Mnoho řečníků hovořilo o tom obtížném letním období. Paní Pervans Pereš hovořila o opravdu takovém smrtonosném létě. Ovšem, jak to bude vypadat na podzim a v zimě? Budou to ještě obtížnější období? Máme se obavy ohledně zadlužení, finanční stability, ale zároveň další problém spojený s růstem. Všechny statistiky naznačují to, že růst je v podstatě ten, to největší riziko, kterému čelíme. Pan Ren i pan Triše se o tom zmínili. Dojde k růstu, ovšem bude to velice malý růst. Musíme skombinovat fiskální politiky s um, určitými stimuly, které by podpořily růst. Tak alespoň se na to vždycky dívala naše politická frakce SAD. Zároveň držitelé Nobelové ceny v této oblasti a i Mezinárodní fond podpořili tento názor důvěra velice důležitá pro obnovu růstu. Mm, Španělsko přišlo s určitými rozhodnutími, abychom podpořili důvěru, potřebuje legislativní rozvoj, ústavní změny, zásadní politické dohody, tak abychom ve fiskální oblasti dosáhli důvěry, především když hovoříme o problematice růstu. Otázka na vás, pánové, zní, jaké jsou plány, jaké jsou vaše plány posílení růstu. Euro nebylo zavedeno proto, aby zajistilo nějakou solidaritu. Euro je nástroj, je to nástroj ve službách Evropské unie. A jeden ze základních eh, principů Evropské unie je právě solidarita. Ovšem solidarita není pouze solidarita ekonomického charakteru, solidarita má mnoho tváří. Děkujeme. A poslední otázka, Mario Moro, velice rychle. Děkuji za slovo. Já doufám, že to bavorské řečení, že nám ho někdo ještě dostatečně přeloží. Pane Junkere, mám ovšem dotaz. Komise hovoří o té široké rozpravě, která se bude zabývat euroobligacemi a tak dále. Když ovšem vystoupil pan prezident Van Rompuy, tak v podstatě hovořil o tom, že se není dostatečná konvergence, abychom přistoupili k euroobligacím, aniž bychom čekali na tu studii, o které hovořili zástupci komise. Co by měli udělat vlády pro to, aby otvořili, aby, aby, aby, aby jak si umožnili tu cestu k euroobligacím? možná nějaké konkrétní aktivity na straně národních vlád by mohly pomoci. Děkuji, děkuji moc krát, milí kolegové. Takže nyní eh, ve stejném pořadí, v jakém jsme začali, necháme naše řečníky odpovědět. Takže eh, nejdříve pan eh, ministr Rostovsky. Kdybyste se pokusil dostat do nějakých 8 minut, abychom to zvládli. Děkuji, paní předsedající, budu se snažit. Eh, zaznělo tady, že euro tady nebylo kvůli solidaritě, ale kvůli něčemu jinému bylo vytvořeno. No, to může a nemusí být pravda. Ale jestliže neprojevíme potřebnou solidaritu pro záchranu eura, tak eh, všechny ostatní věci, ke kterým Evropa pomáhá, jako je společný trh lepší, rychlejší růst a e, další e, věci, ze kterých profitují občané, tak ty se e, prostě nebudou. De facto bez vytvoření eura bychom nebyli tak daleko. A je tady ještě další problém i když eh, některé, eh, řekněme, eh, euro možná, že nebylo, nebylo vytvořeno úplně nejšťastnějším způsobem, tak prostě teď ho nelze opustit bez vážných důsledků. Kate Swinburne řekla, že trhy se nám nepodařilo přesvědčit a to je přesně jádro problému. My jsme trhy nepřesvědčili. My jsme v tomto zklamali. A já to skutečně neříkám ani se stínem jakési radosti či uspokojení. A jakožto ministr financí Polska, tedy nečlenské země eurozóny, já jsem si velice dobře uvědomuji, jak katastrofické důsledky eh, by eh, krach eura mohl mít pro, eh, jak to můžeme nazvat, nevinné přihlížející, včetně třeba Spojeného království. A je proto třeba říci, že my jsme dneska a vždycky jsme byli pro Eh, prohloubení integrace tak, jak je nezbytná pro udržení stability eurozóny. Pokud se týče eh, toho šestí balíčku, eh, budeme intenzivně jednat s příslušnými vládami, abychom co nejrychleji dospěli k řešení. My určitě nebudeme váhat investovat jakoukoliv námahu do toho, abychom dospěli co nejrychleji k dohodě. A já skutečně ehm, musím říci, že nemohu na jedné straně říkat, že je třeba rychle s tím něco dělat a na druhé straně neplnit si svoji část toho úkolu. Já ehm, si uvědomuji zodpovědnosti a jako předsednictví uděláme všechno, co můžeme, abychom zajistili dosažení kompromisu a já si myslím, že to také je odpověď pro kolegu Niklase. Co se růstu týče, my jsme zažili obrovskou proměnu eh, za poslední rok. My si eh, nemyslíme, že tady eh, růst není pouze otázka eh, já nevím, výzkumu a eh, vývoje, to jsou pěkné věci, ale mm, je to také otázka tvrdší záležitosti, jako třeba eh, ostranění bariér na trhu a podobně. A také si musíme uvědomit, že strukturální reformy to není jenom úkol pro nějaké nové ekonomiky, ale také pro Evropu. Pokud se týče eh, řízení fiskální politiky, eh, já myslím, že se blížíme v mnohých evropských zemích k možnostem, k hranici možnosti eh, fiskální politiky a to se týká i těch velmi velkých ekonomik, které tady máme. Z tohoto důvodu souhlasím s Danutou Hübner, v tom, že pokud eh, nejste schopni provozovat stimulující politiku, pak eh, monetární politika musí být přiměřená situaci. Já eh, si nemyslím, nechápu to tak, že by centrální banka byla tímto posuzována k restriktivní politice. To ne. Ale my tady máme zásadní problém, který spočívá v tom, že eh, mnohé rozpočty jsou pod, obrovskou, pod obrovským tlakem. A není tedy eh, to o tom, eh, že tedy my musíme akceptovat, že Eh, třeba nějaká, říká se, některé banky jsou příliš velké, aby mohly padnout, ale myslím, že ne každý státní rozpočet eh, nemůže padnout, tedy některé jsou dostatečně malé na to, aby mohly padnout. Ano, děkuji. Eh, nyní Jean-Claude Juncker. Paní předsedkyně, několik stručných slov závěrem. Pokud jde o fakt, že finanční trhy nebyly přesvědčeny tím, co jsme udělali, tak bych řekl ano, opravdu jsme je nepřesvědčili, protože nejsme zrovna eh, nejskvělejší, pokud jde o schopnost komunikovat. Ale já taky nejsem přesvědčen finančními trhy. Já zůstávám s otevřenou pusou stát a zírám na naivitu politického světa který si myslí, že finanční trhy mají vždy pravdu a my se vždy mýlíme. Ti, kteří chtějí nadřazenost politiky nad finančními trhy, jsou těmi prvními, kteří eh, kritizují ty, kteří se na trhy, na finanční trhy obrací tak, který, takovým způsobem, který se finančním trhům nelíbí. Je tady politika snad proto, aby opakovala nebo aby dělala to, co po nás chtějí finanční trhy. Dialog s finančními trhy snad spočívá v tom, abychom eh, dělali to, co si od nás přejí. My přece máme svoje zájmy, které bychom měli hájit. A eh, já tady samozřejmě neříkám, že finanční trhy jsou vše, všechno jenom spekulanti, ale jak chcete přesvědčit spekulanty, spekulanty? Když hovoříme o finančních trzích, tak samozřejmě musíme hovořit jakožto zodpovědní politici. My jsme ve službách našeho lidu a ne ve službách finančního trhu. A proto musíme mít možnost chovat se i proti finančním trzům, trhům. A Nedělat si nic z toho, když po každé finanční trhy, po každé, když finanční trhy se zachovají uh, trochu uh, tak, jak se nám nelíbí. Hmm. A dále musím říci, že jsem uh, velice pro některé kroky, které by zvýšily akceptanci v naši, u našich občanů. Mělo by to být nejlépe na světové úrovni, tak to ale nebude a proto to nebudu příliš eh, rozebírat na úrovni 27, tam bych si to také přál, tam se to také nestane, takže na to nebudu příliš eh, trvat, ale bylo by dobré, kdyby to bylo na úrovni eh, Jean-Claude Junckera. Nehovořím o euroskupině, ale myslím si, že pokud v části planety, která má jít příkladem, tak pokud tady nezačneme, tak eh, by to nebylo dobré. Já jsem zkrátka proto, abychom měli tento přístup eh, v euroskupině. Pokud jde o zelené, eh, těch není mnoho, ale existují a tady je potřeba, abyste vytvořili, z, abyste vysvětlili zvláštní vztah mezi fiskální politikou a Lucemburskem. Já jsem tady dvě hodiny uh, horem pádem vysvětloval několika poslancům uh, tento zvláštní vztah, který existuje mezi uh, těmito uh, dvěmi uh, a každý pokrok, který v daňové oblasti byl dosažen, byl dosažen za lucemburského předsednictví, ať se to týkalo DPH eh, nebo eh, dalších věcí. Eh, zkrátka všecko, všechny tyto věci proběhly za lucemburského předsednictví. Prosím vás, nechtějte po mně, abych pokaždé opakoval to stejné. Je usnesetí eh, z, z roku 97 eh, za lucemburského předsednictví, kde šlo o koordinaci ekonomických politiky a o spližování fiskální politiky a bez pochyby eh, byste byli překvapeni, kdybyste pozorně četli všechny tyto texty, které byly zveřejněny a potom byly zase zapomenuty. A jistě si všimnete, že fiskální unie není možná bez sociální unie. Proč bychom tady zaváděli všude stejná fiskální pravidla, pokud se neschodneme na principu minimální mzdy všude v Evropě? Proč nemáme stejná pravidla v této oblasti? Stejná pravidla pro propouštění a také pravidla pro práva pracovníků. Já vždy obhajuji společná pravidla pro pracovníky když hovoříme o hospodářské unii, eh, tak, eh, tak zkrátka je to obrovský program, je to nekonečný oceán. Eh, potom, pokud jde o záruku Finska, pokud jde o euro, group, euroskupinu, že jsme to podpořili. To není pravda, my jsme to nikdy nepodpořili. Evropská rada navrhla určitou vágní formulaci, díky které se, nebo na které se mohli shodnout a potom bylo řečeno, že Euroskupina má tento problém vyřešit a my jsme to udělali a nebo to nějakým způsobem uděláme, nevím jak, protože se zatím ještě o tom jedná a je zřejmé, nebo kdybych to řekl teď, tak by to řešení nakonec eh, nespatřil světlo světla, takže proto raději budu mlčet o této věci. Pokud jde o šesti balíček, tak ti, eh, kteří mě eh, dotazovali na tuto věc, eh, tak tady naprosto souhlasím s liní Evropského parlamentu. Paní zpravodajka to ví dobře v, na Evropské radě, v Euroskupině a pokud je ostatní vlády Eh, Beneluxu, tak tam jsem to vždy opakoval, takže nebudu to opakovat znovu. Zkrátka víte, jaký je můj postoj. A eh, na radě 21. července, tak eh, tam jsem se snažil přesvědčit některé sousední země z frankofonní republiky. A já jsem zkrátka na to poukazoval a říkal jsem, ano, udělejme to dnes, 21. července tak jako jsme 16. července mohli dohodnout také nějaké další kroky, které eh, se potom stejně objevily zase později. Takže my to děláme velice všechno zdlouhavě a pomale jsme vždy pozadu za finančními trhy, i když máme všechny argumenty pro to, abychom udělali ta dobrá řešení ve správnou chvíli, ale jsme zkrátka vždy pozadu. Takže já jsem tady um, ve stejné linii jako Evropský parlament. Pokud jde o eh, ekonomické řízení, tak to už všechno eh, bylo eh, vymyšleno, když srovnáte všechny ty texty s těmi, které už byly přijaty v březnu, v červnu, v červenci, tak zjistíte, že si odpovídají a je tady jedna stejná rovnice, která platí a pan Van Rompuy eh, na úrovni hlavu, hlav vlád, tam se opakovaně hovořilo o tom, proč se tady vždy reaguje tímto způsobem. Já bych byl raději, kdyby to byl Van Rompuy, kdyby tam předsedal, než někdo jiný. Eh, Herman předsedá 27 a eh, tak to zkrátka je. Důvěryhodná ekonomická zpráva, eh, řízení v Evropě by, to není možné, aby se scházeli pouze dvakrát ročně a jako náhlým mávnutím proutku zbytek planety padne na kolena před jedním takovým setkáním, eh, které se koná jedno za půl roku. Něco takového se nestane je potřeba, eh, aby tady Rada hlav států a vlád vydávala určité stimuly, ale aby to bylo aktivně, aby to fungovalo, tak potřebujeme euroskupinu a tam je potřeba dostatečně mít dostatečnou akceschopnost, reakceschopnost, tak jak to vyžadují eh, podmínky a je potřeba, aby to vše nejprve probíhalo v hlavních městech, aby všichni ministři financí říkali stejnou věc jako jejich předseda vlády a ten, aby se potom vyjadřoval ve jménu parlamentní většiny, která ho u něj doma v zemi podporuje. A pokud jde o ekonomické řízení, tak já jsem eh, v něm četl o tom alespoň 100 verzí a polovina z toho byla v Němčině. Um, Děkuji. A já se nyní obracím na pana komisaře Rena, aby eh, to tedy eh, uzavřel a my máme tlumočení ještě na nějakých 5-6 minut díl, ne. Děkuji, Sharon, a děkuji všem za tu eh, důkladnou debatu, která reflektuje tu závažnost eh, současné krize. Já tedy nemohu odpovědět konkrétně na všechny otázky. Já eh, se mohu zaměřit na mě několik důležitých otázek. Pokud se týče zemí, o kterých jste se ptali, eh, tedy na víc informací o těchto zemích, mohu vám říci, že v současné době provádíme eh, revizi našeho přístupu ke všem těmto zemím, kterým pomáháme, včetně Řecka, Jirska, Portugalska. A eh, já se tedy vrátím ve voném okamžiku brzy do tohoto ekonomického výboru a eh, abych tedy řekl více. Já myslím, že je skutečně důležité, abychom měli abychom tedy viděli obnovenou udržitelnost ekonomickou a tak dále. Naše úsilí tedy eh, je eh, rozjednané a jednáme s příslušnými zeměmi. Dále v současné chvíli musíme bojovat na všech frontách a ve všech eh, časových horizontech dlou, dalších i kratších, eh, což spolu všechno souvisí. My jednoduše a prostě eh, musíme na jedné straně tedy dokončit hasičskou práci a zároveň přestavět a posílit naši hospodářskou, eh, hospodářskou politiku a konstrukci vůbec. Dá se říci, že eh, my tady vidíme především tady dlouhodobé ekonomické dopady, které tady budou, ale současně jsou tady eh, krátkodobější dopady eh, do důvěry mm, na to, abychom tedy tuto krizi i sociální nějakým způsobem zvládli. Samozřejmě konkrétně budeme mít také politické dopady, poněvadž bude to znamenat proměnit eh, fiskální nástroje tak, aby byly udržitelné pomocí politické koordinace a také nám jde o politiky, které nám pomohou vytvářet eh, pracovní místa a také posílí ekonomickou vládu ano, souhlasím s těmi, eh, kteří říkají, že musíme jít dále a musíme mít tady také dlouhodobou vizi, abychom překonali krátkodobé tendence. A to znamená, že se musíme také eh, vyřešit eh, dlouhodobý problém a sice, že trhy fungují v časově v mikrosekundách, zatímco politiky, ty se realizují měsíce a léta. A to znamená, že demokratická politika podle mě nemůže řešit problematiku finančních trhů. My musíme zajistit to, aby naše ekonomická vláda byla inteligentnější, rychlejší, legitimnější. A to znamená, že se musíme více zabývat fungováním našich institucí, eh, dalších pravidel, včetně tedy složení eurozóny, tak, abychom zajistili takový kontext, kdy budeme mít společnou zodpovědnost eh, v eurozóně a zodpovědnost za každou členskou zemi, nebo každá členská země bude mít svoji zodpovědnost. Také bych chtěl zdůraznit, že my zde máme také krátkodobá rozhodnutí, která ovšem budou mít středně dobý účinek. E, týká se to nejenom tedy toho šestí balíčku, ale také e, samitu eurozóny z 21. července a to je velmi významný základ pro překonávání současné krize. E, k tomu tady zaznělo několik otázek. Abychom posílili důvěru v evropskou ekonomiku, Nyní intenzivně pracujeme na implementaci, co nejrychlejší implementaci dohody z 21. července. Zvláště na tom záleží v současném prostředí eh, posílené nejistoty a zpomalujícího hospodářství ve světě i v Evropě. Pozitivně ovšem bych řekl, že v některých eh, členských zemích eurozóny došlo k urychlení schvalovacích procedur a to znamená, že tato práce bude hotová někdy v průběhu nejpozději do konce září. Čili toto jsou naše krátkodobé úkoly a to je implementace. Čili nejdříve dokončeme toto a potom můžeme přejít do další fáze. Závěrem bych řekl, že čím rychleji se nám podaří vyjasnit všechny prvky dohody, tím více přispějeme k posílení důvěry a k překonání krize. A je třeba vyřešit také ty konkrétní otázky, jako třeba ta otázka záruk a podobně. Komise vás může ujistit, že eh, jakékoliv pořádání musí být především v souladu s právem a za druhé eh, musí být konzistentní s finančními plány, se zapojením eh, soukromého trhu, včetně udržitelnost financí a dluhu. A samozřejmě vše to musí podpořit všechny členské země eurozóny. Za komisi mohu říci, že pokračujeme v úsilí o usnadnění dosažení dohody při jednání členských zemí eurozóny a také chceme zajistit co nejrychleji Eh, co nejrychleji implementaci dohody 27. července. Čili toto je, co nás bezprostředně čeká a potom tedy budeme pokračovat dále k posílení eh, ekonomického řízení a eh, k tedy lepším výhledům pro Evropu. Děkuji vám. Děkujeme. Samozřejmě, že budeme mít další schůzku ve středu, to bych vám ještě ráda připomněla. Děkuji vám.